Výborně, milí kolegové. Začněme s naším zasedáním. Bod číslo jedna pořadu jednání je schválení pořadu jednání. Pokud tedy nejsou námitky, tak tímto jsme tento pořad jednání schválili bez změn. Bod číslo dvě, to jsou zápisy z 19. 23. prosince, 10. prosince pokud nikdo nevznese námitku k jejich znění, budou schváleny a to s koncem tohoto jednání. Bod číslo 3. Rozhodnutí koordinátorů v průběhu eh, zasedání z 19. listopadu byly zahrnuty do zápisu a i tam budou považovány za definitivní, pokud nebudou žádné námitky. Bod čtyři. Jako obvykle je toto zasedání webstreamováno, tedy zdravím všechny u obrazovek. A od Talinu až po Soň. Vítejte! Máme tlumočení Tedy hovořte prosím hlasitě, věcně a nikoli příliš rychle. Lhůta pro eh, poznávání poznávací návrhu EU Větnam nyní byla stanovena na 8. února 18 hodin. Důvodem této změny bylo spoždění ze strany rady u právě mm, té dohody o volném obchodu. Zatím nemám ponětí, zda se tam něco pohne, uvidíme. Zatím se zdá, že časový harmonogram je, řekl bych, možný. Bod číslo 5. Výměna názoru s komisí v věci unijně obchodních vztahů mezi EU a USA. Máme tady představitele GD Trade. Vítejte, Jean-Luc. Jak eh, víte, Cecilia Malmström byla ve Washingtonu, to bylo ve druhém týdnu ledna. A minulý pátek komise zveřejnila návrh dvou vyjednávacích mandátů k tomu, aby se mohlo začít vyjednávat s USA. Včera se sešla monitorovací skupina, která se více dopodrobna zabývala tímto tématem. Je zřejmé, že v současné době probíhá diskuse k vztahům s USA a nad způsobem, jak lze na jedné struce deeskalovat a na druhé straně se k něčemu dost, dopracovat. Komise se to bude snažit nějak zvládnout a Jean-Luc nám to vysvětlí. Thank you very much, uh, uh Bernd. Uh, EU. Děkuji, Bernte. Vztahy s USA zůstávají v nejbližších měsících naší nejvyšší prioritou budeme se průběžně setkávat a um, stavět eh, americké administrativě, která se snaží vést obchodní války, dokonce se eh, svými partnery a budeme se snažit eh, směřovat ke svým cílům různé výhrušky ze strany ministerstev a vedoucích činitelů může znamenat i k přistoupení k určitým krokům v rámci obchodní výměny a to v rámci toho, co umožňuje, umožňují americké zákony. My zůstaneme pevně na svých pozicích eh, a máme společné prohlášení dvou prezidentů z 25. července my splníme, k čemu jsme se zavázali a budeme se snažit vyzvat, apelovat na USA, aby i oni se eh, tohoto společného prohlášení drželi. Je to pouze společné prohlášení, ale zároveň je to přece jen společné prohlášení. Eh, všichni čelíme globálním výzvám modernizace VTO, Ehm, globalismus, výzvy státního kapitalismu. Z důvodu blokování eh, jmenování arbitrážních rozhodců ve VTO stojíme před vážným rizikem, že se tento orgán přestane, že tento orgán přestane fungovat a tím nebude možné dosáhnout pokroku ve vyrovnávání, urovnávání sporů. Když se jedná o nové obchodní nová obchodní omezení, tak se jim budeme bránit, jak je to možné. V nejbližších eh, týdnech vznikne zpráva, kde by mohly být navrženy cla a kvóty například eh, k eh, součástkám Ameri- motorových vozidel či samotným automobilům. My, pokud budeme k tomu donuceni a postihne nás to, budeme přiměřeným způsobem reagovat. 20 miliard eur, to je hodnota dovozu do USA a tam bychom mohli eh, přistoupit k kroku, který bude přiměřený této částce a chopit se seznamu produktů, kde USA není dominantním dodavatelem, pokud bychom byli donuceni k reakci v případě takovýchto jednostranných kroků. Jednostranný krok vůči USA by vážným způsobem ovlivnil budoucí vyjednávání, když hovořím o tom společném prohlášení z loňského července, tak jsem zároveň přesvědčen, že smysl dává hlavně pozitivní agenda z USA. Dle nejlepších okolností, abychom neupadli do začarovaného kruhu odvetných opatření a obchodních překážek nastavovaných neustále výše. Obchodní dohoda mezi EU a USA je na této otapě zatím obtížně e, dosažitelná. Obchodní systémy je třeba vylepšit, ale zatím nehovoříme o návratu k vyjednávání o TTIPu ani ve verzi light. Tedy eh, vyjednávání o TTIP selhala a otázka je, zda se znovu zabývat něčím, co selhalo, když tedy máme administrativu jako partnera, která je ještě obtížnější než ta předchozí. V pátek jsme hovořili o návrzích eh, vyjednávacích směrnic. Jedna se týká konformity a druhá tarifu. U vyjednávání o tarifech tam je to jakoby samo ze, o sebe srozumitelné, jinak e, konformita tam máme jiné metodiky, jak EU, tak USA. A jiné mechanismy, jak zajistit, že se na trh dostává pouze výrobek, který naplní všechny požadavky a že e, výrobky, které tyto požadavky nesplňují, nenajdou cestu na trh. Tedy jedná se o jednak testování a i certifikace. To, že je třeba používat dvou různých metodik, znamená dodatečné náklady, dodatečnou administrativu a přitom se bezpečnost výrobku nezvyšuje. Když tedy chceme se zabývat tímto tématem ve vyjednávání, tak chceme dosáhnout snížení nákladu a přitom ponechání, případně i zvýšení úrovně ochrany pro zákazníky. Nejedná se o standardy. Tedy návrhy mandátů následují za závazky, které, ke kterým jsme přistoupili v červenci, i když pravděpodobně s Trumpovou administrací se podaří dosáhnout pouze jednotlivých separátních projektů. K tomu eh, dodám, že výhody mohou plynout i eh, v polích jako farmacie, lékařské eh, přípravky a vybavení, kde už má americká strana vyjednávací pravomoc. Tato agenda rovněž přinese výhody oběma stranám. I zde se jedná o záležitost vzít v potaz audity, které proběhly na obou stranách, tak aby nemuselo docházet ke zdvojování. Rovněž se volá po vyjednávání o komplexním mm, obchodní dohodě s USA. Ehm, USA nebude ochotno vyjednávat o citlivých záležitostech jako zeměpisné E, indikace, veřejné zakázky. Proč? Protože oni by nás tlačili u našich citlivých oblastí, jako je zemědělství a SPS. Proto je, nemůžeme počítat s tím, že se USA pohne třeba i o milimetr. Hlavní důvod je, že na konci roku 2016 došlo k přerušení vyjednávání o TTIPu takové důležité ponaučení v kontextu TTIPu spočívá v tom, že regulační agenda s USA je lépe vyvinutelná mimo tento rámec. Ehm, pokud si nastavíme bilaterálně příliš širokou ehm, agendu, tak to může selhat. Lepší je pohybovat se v kontextu VT WTO. E, doufám, že v nejbližších měsících dojde k vývoji situace. Určité záležitosti jsou předvídatelné, jiné nikoliv. Musíme zůstat bdělí, budeme pracovat vaším jménem a já se budu těšit na další diskuse. Děkuji, Jean-Lucu. Takže nejdříve dám slovo stálým zpravodajům pro obchodní vztahy EU-USA a potom stínovým a dalším členům. Takže jsem proměním ve zpravodaje nyní pro vztahy v obchodě mezi EU a USA. Žoliku, v jedné věci naprosto souhlasím s vaším stanoviskem. V tom, že není možné vyjednávat globální dohodu s USA s touto administrativou, s touto vládou, možná bez ohledu na to, která vláda je u moci, protože jsou tak vyhraněné postoje vůči veřejným zakázkám, službám, práva pracovníků a podobných otázek, takže to prostě možné není. A je to tak naše zkušenost z vyjednávání typu A proto není na stole otázka, Zda bychom neměli začít vyjednávat na jiném základě. Tady mám pět otázek. My vždy jednáme o tom, zda bychom měli jednat se Spojenými státy pod tlakem. A prozatím tu jsou dva druhy tlaku. Jednak eh, cla na hliník a ocel, to stále platí, a v souvislosti s mandátem a vysvětlením, tak není žádný jasný závazek, že by ty, tato cla byla odstraněna. A za druhé, pokud jde o hrozbu cel na automobily a díly, součástky pro výrobu automobilů, tak ani tady není také žádná, žádná záruka že by toto opatření nebylo nakonec použito vůči Evropské unii. A pokud se podívám na váš mandát, tak vozidla tam jsou, automobily tam jsou zahrnuta, ale na druhé straně Atlantiku nikoli. To, to jsou tedy dvě otázky, jak tyto dvě hrozby řešit. A nakolik se toto stanovisko liší od našich dřívějších prohlášení. Za třetí, v červenci Evropský parlament schválil usnesení velkou většinou, kdy vyjádřil, že bez odkazu na pařížské klimatické dohody nepřijme Evropská unie žádnou dohodu. Tedy jaká bude odpověď na toto ze strany komise? A za čtvrté, my vždy jednáme o obchodních dohodách v kontextu GATU a VTO s tím, že by měly víceméně pokrývat všechny celní a obchodní objemy. A když se podíváme na průmyslové zboží, na průmyslové zboží bez osobních aut, tak to nepokrývá těch 90%, což bylo vždy základní číslo, které jsme dostávali od Evropské komise. A za páté, samozřejmě máme ještě další spory se Spojenými státy v řadě oblastí. Vy jste hovořil o odvolacím orgánu ve VTO. Máme jasné signály ze strany USA, že pokud začneme vyjednávat na tomto základě, že změní svůj postoj vůči odvolacímu orgánu VTO. Tedy pět otázek pro vás. Godlíve tu není. A začneme ten... Po těchto pěti otázkách nevím, zda si budeme všechno pamatovat, ale je skvělé, že jste zde a připojuji se ke všemu, co jste řekl. Ale pokud chceme zamezit obchodní válce s Amerikou a snížit potenciální škody z celní války, tak musí existovat jasný harmonogram pro tato jednání, protože budou určité meze pro dosažitelný úspěch. Pokud tu nebude žádný harmonogram a pokud se pustíme do vyjednávání, tak to bude omezovat eh, dopad a může to zmrazit účinky na případnou obchodní válku, tak by bylo užitečné přesně vědět, jak se bude postupovat a jaký harmonogram bude zde existovat. Děkuji mnohokrát. Mariče, to není Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedu. Chci také poděkovat za briefing o nedávných eh, kontaktech s administrativou a pokusu zahájit jednání a děkuji komise. Vidím, že komise stojí o mandát pro zahájení tohoto jednání a parlament by se k tomu měl také vyjádřit. Takže já souhlasím s těmi otázkami, které předseda položil. Kromě toho chci říci, že hrozí tedy extrateritoriální sankce ze strany USA na evropské podniky ve vztazích s třetími zeměmi. Jak to bude tedy ovlivněno z hlediska konkrétních jednání o obchodu se zbožím? Protože to je vlastně hlavní přístup, pokud jde o zahájení jednání s USA. Třetí otázka. Také jste zmínil legislativu Spojených států a co to konkrétně znamená pro některé skupiny výrobků, které máme v našich bilaterálních eh, vztazích na pořadu dne. Ale hrozí to, že zatím nevíme, jaká bude budoucnost eh, otázky v oblasti eh, ocely a hliníku, ale pokud je o legislativní akty na, na právní straně, tak otázka je, zda bude tato legislativa 232 stažena v zájmu v řešení dohody s Evropany. Legislativní otázka je pro ně závazná. Tedy nakolik máme zájem na tom, aby tato legislativa byla zrušena. A za třetí, my jsme už měli výměnu názoru eh, v monitorovací skupině o některých aspektech a já chápu, že, že zemědělské produkty do té dohody NAMA nezahrnujeme, ale Spojené státy jasně vyjádřili, že to je jasná součást toho, co bude postoupeno kongresu. A oni si přejí, aby se jednalo o zemědělských produktech. Tedy jak se ty jednotlivé zájmy promítnou do obsahu jednání a můžete zajistit, že zemědělské produkty nebudou za žádných okolností předmětem eh, tedy výhledu z evropské strany na toto vyjednávání. Děkuji. Váš hlas se nějak změnil. Připomíná mě to hlas Elander. Ano, já jsem se pokusil používat nějaká generika na můj hlas. Tiziana za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, dobře si pamatujete na prohlášení komise, která tvrdila v minulosti, že v tomto politickém kontextu vyjednávání se rovná vyjednávat s pistolí u spánku. Nevím, co se změnilo a proč komise žádá o mandát, ale zdá se, že ta pistole je stále na spánku přiložena, pokud je o Evropany. Je to stále aktuální. Byli jsme ujištěni, pokud je o jednání, která nebudou pokrývat zemědělské produkty, ale je přesně jako kolega. Chci konkrétně vědět, jaký je postoj kongresu a senátu. Budou schopni právě omezit eh, dovoz na americké území. Já si tím nejsem vůbec jistá. Víme, že američané udělají všechno pro to, aby eh, vnutili GMO do Evropy. A víme také, že Německo udělá všechno pro to, aby nemuselo platit clo na automobily vyvážené do Spojených států. Nevím, v této situaci jsem jediná, která eh, vidí tuto výbušnou směs a jsem jediná, která nevěří, že zemědělství bude vyloučeno z mandátu, i když to potvrdila rada. Já mám pocit, že tady eh, hrajeme takovou nebezpečnou hru, pokud jde o Evropskou komisi. Výzkum, farmaceutické přípravky, směrnice a nařízení, která by se měla měnit Víme, že to jsou všechno priority Spojených států a týká se to i dalších priorit. A máme jistotu, že to je všechno v zájmu evropských občanů a občanek. Jsme si jistí, že ta dohoda neohrozí životní prostředí, zdraví a hlavně naše výrobce. A vyjadřují pochybnosti naší vlády, která chce v radě dbát na to, abychom nikdy nerivdoli TTIP. Předseda, děkuji. Kristof Fjellner. Děkuji, Bertelange, pane předsedo. Pane Demarty, za prvé východisko z mého hlediska je, že pozitivní, že spolu mluvíme, že začínáme vyjednávat. řekl bych asi, že si vážím toho, že se vůbec fakt samotného jednání vlastně brání eskalaci toho sporu. To je pozitivní. Ale s tím myslím, že bychom měli také trošku pracovat na našich očekáváních. A měl jsem pocit, že při vyjednávání TTIPu to je věc, kterou jsme měli více řešit, tedy pracovat s tím, co se dá očekávat. Když nasloucháme jednáním zde, a požadavku z tohoto sálu, pokud jde o vyjednavače se Spojenými státy, mluvme jasně, že to nemůžeme vyřešit všechno. Klimatické změny, VTO, spor s Iránem, i když zde eh, takové očekávání možná někdy existuje. A pokud mám být upřímný, můžeme dokonce dospět ke dohodě na tomto základě. Myslím, že i to je pochybné. A základní důvod je, že abychom dospěli k dohodě, třeba se shodnout na tom, o čem bychom, se, o čem bychom měli tu schodu vyvolat. Na, naše dokumenty, náš mandát, to, co přichází ze Spojených států, zdá se, že se bude vyjednávat o dvou úplně jiných dohodách. To není TTIP. A já bych řekl, že také nechci TTIP. Oni chtějí jednu, my chceme jednu polovinu TTIPu, oni chtějí druhou polovinu TTIPu. A mě by zajímalo, jak chcete postupovat při těchto jednáních v tomto kontextu. Oni nechtějí mluvit o tom, o čem my chceme mluvit a, na, a naopak. A je smutné, že máme tak úzký mandát. Když eh, vnímám politickou náladu, tak, tomu, tak to dokážu pochopit, ale to je přesně dohoda o které jsme říkali, že ji nechceme udělat. Nechceme dělat úzké dohody, chceme dělat hluboké a globální obchodní dohody, protože si myslíme, že to je náš prospěch. A tudíž eh, chtěl bych položit otázku, což pak my nemáme také ofenzivní zájmy v oblasti eh, zemědělství a mohou být tyto zájmy prosazovány. A za druhé, mně se líbí mandát pro TTIP. Mně se hodně líbí, protože nám umožnil vyjednávat o hluboké a široké dohodě, která by nám prospěla. Ale znamená to, že mandát po TTIP je uh, zavržen, že je pryč a máme tu vedle sebe dva mandáty pro potenciální jednání se Spojenými státy. Děkuji. Děkuji. A nyní tu mám pět dalších žádostí o slovo a uzavřu řečnický seznam. Uh, ano, děkuji mnohokrát. Děkuji také panu Demartimu za jeho přehled. Myslím si, že bylo řečeno již velmi záhy, že v podstatě je důležité, abychom byli konzistentní. Je třeba, abychom si uvědomili, co v podstatě budeme postupovat určitým způsobem ve vztahu k někomu, kdo se chová dosti výrazně agresivně. A myslím si, že tady je určité nebezpečí, pokud jde také o způsob, jak to vnímá veřejnost, pokud jde o tu celkovou dynamiku, že v podstatě je tady otázka taktiky, kterou zvolil prezident Trump, v podstatě, který dosáhl určité blokace. A myslím si, že je třeba že tady vznik, si uvědomit, že vznikl problém s tím, jak v podstatě je to tedy opravdu vnímáno protože samozřejmě obchod je hodně o tom, jakým způsobem vnímáme také otázky mocenské pozice. A myslím si, že je skutečně důležité si uvědomit, že tady opravdu může tedy potenciálně vzniknout obchodní válka a že je třeba udržovat dialog. A já bych měla otázku a možná také jednu takovou širší poznámku týkající se toho, že pokud jde o jednání o TTIP, v podstatě víme, že tam jsou určité věci, které se skutečně dostaly do slepé uličky, ale zdá se mi, že vedle toho je tady otázka průmyslového zboží. Tam v podstatě došlo k velkým posunům a že jsou určité věci, které skutečně jaksi zažili pokrok, čili v podstatě si myslím, že je tady na jedné straně určitý silný blokační Eh, systém pro určité typy, ale na druhé straně je tady otázka, jakým způsobem to skutečně vnímá americká strana, protože je tady harmonogram, je tady otázka mandátu a je tady otázka, jak v podstatě vypadá ten EU mandát. Já myslím, že by bylo v podstatě možné přece jenom vyjednat v určitých oblastech něco poměrně rychle. A další věc, druhá otázka, se týká v podstatě eh, toho rozsahu, o tom jsme hovořili včera, v podstatě není to úplně tedy komplexní dohoda o volném obchodu, ale přece jenom je to dohoda o volném obchodu. A teď jde o strategii EU a komise. Jde v podstatě o to, že vy tady máte v podstatě možnost opravdu vyjednávat jednotlivé obchodní dohody, dohody o volném obchodu a že je skutečně důležité, v rámci vztahu s USA, v rámci této velmi citlivé situace, protože se tedy dostáváme na půdu průmyslové výroby a může tady vznikat i sociální dumping, může v podstatě samozřejmě docházet v některých státech například k porušování určitých základních pravidel pro pracovní podmínky. Čili v podstatě je tady i otázka udržitelného rozvoje, zase otázka tedy, která má svůj základ těch jednáních. Čili já bych v podstatě chtěla vědět, jakým způsobem je možné tyto věci tedy dojednávat i s ohledem na ten eh, úzký mandát. Prosím. Děkuji. Moje první otázka zní, jak to bude vypadat s transparentností vyjednávání. Pokročíme tady oproti tomu, jak se vyjednávalo v minulosti? Uh, Ono já slyším ženy, které se připojují k tomu, co už říkala paní Begint. A jinak i já se k tomu připojuji. Totiž vyjednávání o zemědělství, o surovinách. Bude se o tom například o mase, mm, o hovězím vyjednávat. Na čem mně záleží, je jiné jiný přístup USA v oblasti ochrany údajů. V USA jsou osobní údaje obchodním artiklem a vidíme, jak to dopadá, když například používáme Google či jiné americké služby. Tam my víceméně u nás si necháváme propašovat eh, americké zákony a jejich platnost. Jak to bude vypadat v tom vyjednávání? Děkuji, paní Miner. Er Vážený pane předsedo, já bych chtěla říci, že skutečně mě velmi překvapuje, že se v podstatě znovu vracíme k jednání o Spojených státech a přitom členské státy opravdu zavrhly ten způsob, jakým byla vytvořena dohoda se Spojenými státy, je těžko je pracovat s prezidentem, který skutečně nechce jednat o ničem, ani o klimatu, ani o dalších tématech, a který navíc tlačí na to, abychom se skutečně ocitli v této situaci. Trump tady skutečně svým způsobem vnucuje svá pravidla hry a opravdu nemůžeme jednat tedy s pistolí na spánku. Je opravdu třeba, abychom si uvědomili, že s tímto prezidentem prostě k žádné dohodě asi nedojde. Samozřejmě je třeba eh, se snažit jednat například o ochraně pracovních práv, o ochraně zvířat, o ochraně klimatu. Je třeba skutečně takováto práva hájit. Nemůžeme prostě se před těmi Američany ponížit k tomu, že bychom akceptovali jejich podmínky. Máme tady i otázky schody. To je velmi důležité, pokud chceme, abychom mohli mít důvěru v americké produkty. Nemůžeme opravdu akceptovat, že by se všechno sjednávalo prostě je jenom někde v kuluárech. A jak tedy vlastně ten nový přístup budeme vyhodnocovat? Ano, Daniel? Já jsem eh, podivuji těm negativním výpovědím, které tady slyším. Myslím si, že bychom co by EU měli přistupovat a vstupovat do těch vyjednávání s odvahou. Realitou je, že ten TTIP neselhal kvůli nám. On selhal, protože už z americké strany nic neproudilo. A když se nyní podíváme, oč se zdánlivě pokouší prezident Trump, totiž nejdříve zavádí chaos a pak se snaží v té situaci prosadit jako ten nejdůležitější, nejsilnější. No tak my přece, co by Evropané, musíme vidět, že my jsme větší než Trump. My, co by EU, jsme tou oázou stability a měli bychom Američanům s veškerým vědomím této situace a kontextu sdělit, že my jsme nyní ti silnější, ten silnější partner a proto moje prozba. Co by Evropský eh, parlament bychom my měli stanovit pravidla hry? Přece jsme v nejdávných měsících zažili, že pokusy, a to bylo ještě i před létem loňského roku, um, se stýkat například s Angelou Merkel, Merkelovou a ona se snažila to či ono vyjasnit a on se pokoušel eh, ty státy evropské stávět proti sobě, pak se rozjel prezident Macron do USA a i tam se o to pokusil a pak, když to takto dopadlo, eh, tedy bezvýsledně i u paní Malmström a u pana Junkra, tak zavládla v určitém smyslu, zavládl klid. A proto já bych hovořil k těm, kteří už celé roky slaví určité úspěchy při vyjednávání a nyní mají před sebou prezidenta Trumpa, že je v našich rukou stabilizace transatlantických vztahu. Já sdílím mm, například názory Christophera eh, Fjellnera, my si musíme naformulovat, oč hlavně jde nám a uvidíme, jak rychle se posunou naším směrem USA. Je to přece v jejich zájmu. Oni potřebují mm, alespoň se pochlubit něčím a proto doufám, že když vám Evropský parlament vdechne trochu sebevědomí dozad, tak eh, na našich hodnotách, na naší práci, která se za eh, čtyři a půl roku už zlepšila, tedy my máme přístup k dokumentům, orientujeme se v tom a doufám, že budeme i ve vzájemnou důvěrou pokračovat dále a že to pro vás nebude otrava, spíše eh, konstruktivní. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž začnu srdečnými díky na komisi. Určitě to nebylo snadné, když tedy e, procházíme tou spálenou zemí, přece jenom začít vidět, že klíčí určitá semínka. Je dobré tedy, že vstupujeme do vyjednávání. Cíle musí být e, nepřipustit další eskalaci, nepřipustit to, jak se to v nedávné době odehrávalo. V těch hovorech by se mělo ukázat, kde to půjde, kde to nepůjde a jak nalézt cestu k normalitě to tedy vítám. Diskuse, které se vedly i v našem kruhu, například eh, ohledně T-typu a o těch oblastech, tak právě i u tohoto T-typu to nebyly sporné záležitosti. Proto si musím, zasloužíme rozbor co má šanci, co nemá a zároveň transparentně, abychom se nedostali do negativní kampaně, protože ta by konec konců vedla k tomu, že by se mohlo to vyjednávání znovu zhatit a to ještě než se k čemukoliv dospěje. Rozhodně rovněž musíme výrazně sdělit, že EU eh, e už Mm, provedla některé záležitosti z července komisařka přece žertovala, že celý den tady pojídáme sojové boby my musíme jít příkladem, musíme být ti, kteří jasně vše berou vážně a mají zájem na seriózním vyjednávání. A co je stejně důležité, to už naznačili někteří kolegové kolegyně, že bychom se jako Evropané neměli nechat proti sobě vzájemně štvát a Um, nechat se Amerikou rozdělovat. Proto je důležité, aby to byla komise, která bude spolehlivě pokračovat, ale zároveň transparentně všechny informovat, aby nedocházelo k nedorozuměním, abychom mohli učinit ten krůček potlačování protekcionismu, jakkoliv malý. Děkuji, Jean-Luc. Ano, děkuji a teď tedy pan generální ředitel odpoví. Ano, po 20 otázkách, 20 minutách otázek to nebude jistě jednoduché, ale teď nejprve těch vašich pět otázek. Pokud jde o ocel a hliník, je jisté, že tedy máme to společné prohlášení z července, kde v podstatě jde o ty eh, snahy to opravdu vyřešit, ale v podstatě tady jak si USA nijak netouží potom to skutečně dotáhnout do konce. Máme tady v podstatě ty dvě strany vach vychýlené a v podstatě vidíme, že pro Ameriku je to vychýlení větší, že to má větší negativní dopad eh, že tedy ten tlak z naší strany je vyšší, než jsou ty eh, celní sazby, ale v každém případě je nepředstavitelné, že bychom mohli uzavřít jednání předtím, než bude tato otázka vyřešena. Čili tady si myslím, že toto je zcela zřetelné. Po, pokud jde tedy o ty otázky týkající se automobilových dílů, Tady zase, pokud je o to prohlášení, tam je to zřejmě naznačeno, že v podstatě nepůjdeme proti duchu těchto dohod. Čili v podstatě zase si myslím, že je třeba si uvědomit, že tady ta hrozba existuje, ale zda se skutečně jaksi projeví konkrétně, pak bychom museli zastavit veškerá jednání. Já myslím, že v tomto ohledu máme také zcela jasno, protože si musíme opravdu věřit, jsme silní, byli jsme schopni ukázat, že dokážeme reagovat, že naše eh, reakce mohou být dostatečně důrazné a že v skutečně pokud jde o otázky schody v rámci VTO, takže jsme opravdu připraveni reagovat a že i naše reakce ve vztahu k oceli je něco, co v podstatě napomohlo právě tomu, že jsme mohli dospět i k určitým závěrům v rámci toho prohlášení v červenci že v podstatě pan Trump samozřejmě před který těmi volbami v polovině období eh, si možná dával trošku větší pozor a nechtěl opravdu otevřený konflikt. Čili to je otázka, která je zcela zřetelná, protože si těžko můžeme představit, že bychom měli v podstatě FTA bez toho, že by podstatě tato dohoda byla sjednána s nějakou zemí, která není součástí pařížských dohod. Takže si myslím, že tady v podstatě jsme v jiné situaci, protože tady máme dvě v podstatě omezené dohody. Na to tady už skutečně tady zazněla i otázka z hlediska jaksi právního, pokud jde o průmysl, tam v podstatě máme samozřejmě toto pojištěno FTA, Nicméně z politického hlediska nemůžeme říci, že v podstatě tady máme nějaké další sektorové dohody, které by prostě nebyly v souladu s FTA a pokud jde třeba o nějakou průmyslovou dohodu, pak skutečně nemůžeme počítat, že by se uzavřela bez toho, že by tam byly zahrnuty automobily. Čili skutečně vyloučit automobily by bylo problematické, ale může tady potom samozřejmě být otázka určitých segmentů týkajících se třeba určitých dílů automobilů tam v podstatě skutečně, pokud jde třeba o vozy středně těžké, o dodávky a podobně, samozřejmě může se zvažovat, že to třeba svým způsobem nebude úplně pokryto a to samé se potom může týkat i třeba zemědělství, kde máme tedy tu hranici asi 90%. Čili v podstatě to bude otázka dalšího vyjednávání. Pokud jde o odvolací orgán, to samozřejmě je velmi složitá věc, je to velmi obtížné již od samého začátku. Jednání v Ženevě probíhalo. V současné době eh, Spojené státy mají pořád tedy velmi jaksi ne jednoduchou eh, pozici k této věci, ale myslím si, že bude třeba pokračovat v těch jednáních, která byla zahájena v Ženevě a že pokud tedy půjde například i o určité ty otázky e, subvencí a podobně, že to se pak bude muset skutečně projednat i v rámci duchu, v jakém ta jednání probíhala ve Washingtonu před 14 dny. Pokud jde o ten časový plán, pokud tedy skutečně dojde k dohodě, aby v rámci mandátu se vyjednala dohoda pouze o celních sazbách a na druhé straně v podstatě o schodě, pak by to mohlo být skutečně dojednáno velmi rychle. U těch cel v podstatě není příliš mnoho složitých otázek. Není to samozřejmě jenom Tity, ale můžeme v podstatě určité věci z TTIP převzat právě například do té oblasti cel a do oblasti specificky potom eh, toho jednání o schodě, čili v podstatě myslím si, že tam asi největší problém skutečně by byly ty automobily a potom otázka tedy eh, zeměpisných označování, označování původu a otázka textilu a v podstatě tedy nový přístup v rámci nafty. A teď ještě pan Scholz se ptal na extrateritoriální sankce USA. Samozřejmě, že ta otázka tady existuje, není to úplně přímo propojeno. Já také v podstatě nejsem kompetentní, pokud jde o ty otázky sankcí podstatě tam je paní Mogherini a FPA zapojeny a myslím si, že skutečně půjde o to tedy co nejvíce e, snížit jaksi dopad těchto otázek na železo a o snahu v podstatě za určitých podmínek skutečně se pokusit zabránit těm sankcím ze strany USA nejde proto, o to, že bychom zde chtěli v podstatě někomu nadržovat třeba panu Putinovi, ale v podstatě by to mohlo skutečně vzbudit velké problémy pro náš průmysl eh, kovospracující a například pro eh, hliník, protože hliník samozřejmě používáme i pro výrobu třeba automobilů a celé řady dalších výrobků, čili to skutečně může být složité. Bylo to složité i v kongresu, ale zdálo se, že tedy to nebylo úplně zablokováno, že to bylo takové jaksi hraniční téma. A pokud je o 232, to není legislativní akt, to je v podstatě prováděcí příkaz, který v podstatě má tedy širší dopad. Pokud jde o zemědělství, tam samozřejmě kongres jaksi na to tlačí, ale zatím se to nějak příliš nepohlo z místa. Jednak z politických důvodů, ale také proto, že víme, že je to složité pro nás, je to pro nás složitější než pro USA protože my máme určité zkušenosti ve vztahu k TT a víme, že v podstatě nejsou schopni se pohnout u, u některých témat a že tedy u zemědělství máme celou řadu bodů, které skutečně představují červenou linii a že skutečně v rámci té exekutivní skupiny máme třeba otázku těch kuřat omývaných, eh, chemickými produkty a tak dále. V podstatě jsou určité věci, o kterých prostě se jednat nebude. Například eh, modifikované, geneticky modifikované organismy rovněž eh, nebyly součástí dohody. My v podstatě samozřejmě máme právo tyto věci regulovat, chránit naše občany, eh, naše spotřebitele a budeme nadále tedy pokračovat v tom, že budeme uplatňovat naše předpisy Eh, které máme tedy zakotveny v naší legislativě, takže tam žádné dvojznačnosti nastávat nemohou. A také a skutečně tady nejde tedy o to, že bychom jednali pod nějakým příliš velkým tlakem. Já samozřejmě si takový scénář umím představit, ale v takovém případě by to skutečně nefungovalo a znamenalo by to přerušení jednání a případně tedy i zavedení určitých specifických opatření, zejména pokud by tedy USA zavedly opatření, která by nám byla příliš nepříznivá. Takže jistě půjde o to mít širokou dohodu. Ano, bylo by to lepší. Půjde ovšem otázka o to, zda dostaneme se i na cestu určitých kompromisů, protože protože samozřejmě je těžké dosáhnout eh, širší dohody s někým, kdo není součástí pařížských dohod o klimatu. Čili samozřejmě, že eh, je to eh, důležitá věc i z hlediska třeba zemědělství a potravinářské výroby ale je zatím ještě, jak už jsem říkal, celá řada dalších aspektů, které jsem připomněl, že v podstatě zemědělství nemůže být úplně otevřené a Spojené státy v každém případě by, kdybychom to otevřeli příliš, usilovali o to, abychom jaksi akceptovali jejich výrobky eh, z hlediska třeba hovězího masa, z hlediska drůbežího masa, z hlediska vepřového a tam skutečně bychom prostě se nedostali na cestu nějakých možných kompromisů. Čili v podstatě je tady otázka určitých komodit a nikoli tedy otázka už vysoce opracovaných výrobků. Čili v podstatě tady nemáme žádné přebytky, protože v podstatě z hlediska i celních podmínek vyvážíme my skutečně velmi vysoce kvalitní produkty s vysokým stupněm opracovanosti, což je tedy také jaksi otázka poptávky ze strany amerických spotřebitelů. Čili si nemůžeme dovolit, aby se náš masný průmysl zcela zhroutil eh, právě na základě toho, že bychom příliš masově eh, importovali zboží. Čili samozřejmě zde existují ofenzivní zájmy, můžeme hledat určitý kompromis, ale nevidím, jak by bylo možné v některých věcech skutečně se na kompromisech dohodnout. Pokud jde o to vnímání, politické vnímání, to je samozřejmě velmi důležitá věc. My se tady nemusíme ničeho bát, Máme tady to společné prohlášení, což je skutečně jaksi velmi dobrý základ, abychom viděli, že tedy nechceme dosáhnout dohody za každou cenu, že budeme nadále zastávat silnou pozici, že respektujeme to, co je řečeno v tomto společném prohlášení a že prostě cílem jednání s USA Eh, pokud by tam byly věci, které by nebyly eh, tedy v eh, souladu s tím společným prohlášením, pak to není náš problém, ale pak musíme skutečně připomenout, že pan Trump skutečně psal tedy to společné prohlášení na zahradě po tiskové konferenci. Takže nemůžeme opovídat, co tedy skutečně bylo dosaženo v rámci jednání. Čili pokud jde o e, ochranu údajů, o tom jsme nikdy nejednali. Máme v podstatě novou určitou šablonu ve vztahu k používání například lokalizace údajů. To je v podstatě tedy naše jaksi nové e, postavení ve vztahu k tomuto problému v rámci vyjednávání. Jednalo se v Davosu v pátek, eh, ale bude to samozřejmě otázka více straného jednání a doufáme, že se skutečně podaří dosáhnout vysoké účasti. A další věc, zase se nejedná jenom prostě někde v nějakých kuloárech, je to něco jiného. Jde skutečně k tomu, abychom dosáhli co nejlepších výsledků na obou stranách. Možná, že to nebude třeba nějaké úplně eh, nejúžasnější možné ujednání, ale v každém případě je důležité, aby bylo vyrovnané na obou stranách. Čili otázka důvěry ke komisi. Děkuji, že jste to tady zdůraznili, to je pro mě velmi příjemné. A jak říkám, opravdu nejsme slabí, půjde o to, kdy skutečně budeme jaksi mít eh, nějaké přesné pokyny. Já myslím, že půjde o to, abychom šli dost rychle kupředu, abychom ukázali, že skutečně vycházíme ze společného prohlášení a že tedy teď je skutečně jaksi na té americké straně, aby se chopila iniciativy. To je náš cíl. A jakmile tedy to jednání začne, myslíme si, že to asi půjde snáze tedy u toho vyjednávání o schodě, než potom půjde o ty otázky cel. Čili možná, že jsem úplně nedodržel tedy váš časový plán, ale snažil jsem se odpovědět na všechny otázky. Skvělé, jean -Luku. Možná ještě dvě poznámky nebo otázky k harmonogramu. Víte, že se blíží evropské volby a nebudeme v Bruselu od eh, dubna do července. Očekáváte jednání mezi dubnem a červencem? A když se vrátím k otázce Kristofa Fjellnera. Mandát pro TTIP, mluví se stále o něm, nebo je to zmraženo? Myslím, že to jsou dva mandáty odlišné. Nedošlo ke zrušení mandátu pro TTIP, ale než dojde k jeho oživení, což bych nedoporučoval, tak nevidím v předvídatelné budoucnosti, že by že by to bylo možné z důvodu, které jsem vysvětlil. Dostali jsme se do slepé uličky a otázka je, kdy a zda americká administrativa, určitě ne tato, ale ani ta minulá toho nebyla schopna. Zda taková administrativa bude schopna skutečného posunu v oblasti veřejných zakázek. A nám nejde o místní preference, ale jde o určité zrušení zásady Buy American. A naše služby by neměly být v konkurenci s federálními dotacemi a měly by být postaveny na roveň s americkými službami a americkým zbožím a není důvod, proč by nemohla být nebylo by možné zajistit určitou ochranu pro naše produkty, pokud je to možné jinde ve světě souhlasím, že je to mnohem složitější. A některé prvky nesouvisí přímo s dopravou podle příslušných zákonů. My máme vynikající ledoborce například a podobné vybavení, ale dokud nebude vyhlídka na posun v této oblasti a vyhlídka na rozumné požadavky u našich nejcitlivějších výrobků a také rozumné ústupky pro jejich, možnost ústupku pro jejich citlivé produkty. Oni vlastně obecně vylučují cukr například, což je pro nás ofenzivní kategorie. Takže je to skutečně nadále zmraženo, to je pravda, ale právně za to nevidím, kdy politicky by to bylo možné. Možná to je práce pro mé nástupce. Děkuji, uvidíme. A pokud jde o jednání duben červenec, podívejme se nejdříve, zda dostaneme vyjednávací směrnici od rady. A věřím, že bude také doplněna vašimi připomínkami, tak jak se stalo v minulosti. A potom, pokud eh, tu bude skutečný závazek na obou stranách, můžeme postupovat poměrně rychle. Teoreticky je to i možné, že to bude mezi dubnem a eh, červnem, ale u cel ta, ta neschoda nebude lehce překonatelná. A pokud jde o hodnocení schody, tam by to mohlo jít rychleji v závislosti na eh, diskusích a jednáních. Ale každopádně eh, budoucí parlament to bude muset ratifikovat, protože jinak eh, do, bude docházet překladům a bude to trvat hodně dlouho. Nemyslím nutně samotné jednání, ale ta logistika, která se k tomu váže. Děkuji jean -Luc. jsem přesvědčen, že budeme i nadále v kontaktu v této věci a děkuji vám. A tím se dostáváme k bodu 6. V době Brexitu je to zajímavá záležitost. Máme možnost dokončit jednání se Švýcarskem, pozitivní rámcovou dohodu a naše pravodajka je Tiziana Begin a já jí dám slovo na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Evropa uzavřela nedávno jednání pokud je o rámcovou dohodu se Švýcarskem, no, zpravodajka by si přála, aby výbor INTA o tom byl informován poněkud rychleji evropskou exekutivou, ale je to pozitivní. Já jsem připravila stanovisko ještě před uzavřením jednání, to jste pochopili, a tato dohoda aktualizuje celou řadu prvků v dohodě z roku 1972, dohoda o volném obchodu. A je to několik oborových dohod, které byly nedávno uzavřeny. Eh, řada odvětví, kde dochází k velkému objemu výměn mezi EU a Švýcarskem, nepatří do dohody z roku 72. Patří, například se jde o služby. Dochází tedy k aktualizaci těchto dohod a jednotlivých obchodních opatření. A jsou tu i nové normy v oblasti celní spolupráce a duševního vlastnictví a veřejných zakázek. Konečná eh, dohoda zahrnuje řadu opatření a vyzvala bych eh, koordinátory, aby z toho učinili doporučení pro komisi tak, aby v roce 2020 bychom se vraceli eh, k věcem, které nebyly zahrnuty do té dohody, zejména zemědělská dohoda. Je třeba odstranit obchodní překážky v této oblasti, zejména pokud jde o kontrolu tedy chráněného zeměpisného označení a jejich uznávání. A bylo by dobré, kdybychom prohloubili také otázku evropských pracovníků ve Švýcarsku. Bylo by třeba vytvořit statut přezraničních pracovníků se závaznými podmínkami, pokud jde o pracovní podmínky, pokud jde o převod eh, daňových poplatků a eh, to by mělo být učiněno pro větší počet pracovníků, kteří každým překračují hranice. Stínový zpravodaj nyní postupoval jsem trochu eh, příliš rychle, ale máme tu pana Bena Neupau z ESVČ, který nám také poskytne stanovisko. Pan Nupnau. Děkuji mnohokrát. Pracuji v ESVČ v oddělení pro Švýcarsko. Víte, Evropská unie a Švýcarsko jsou úzkým partnery v obchodu a také v oblasti zahraniční politiky. Spolupracujeme v životním prostředí, klimatické změny, školství a švýcarská účast na šengenské oblasti a vnitřním trhu. Už jsme slyšeli, že obchodní vztahy jsou velmi úzké. Jsme úzkými obchodními partnery a to platí i pro investice. A také díky dohodě o volném pohybu mezi EU a Švýcarskem 1,4 milionů občanů EU pracují žije ve Švýcarsku a asi 450 tisíc Švýcarů žije v Evropské unii. Kromě toho máme přes 300 tisíc přeshraničních pracovníků, kteří každý den pracují ve Švýcarsku, překračují hranice a pracují ve Švýcarsku. Jsme vázáni celou řadou dohod a už jsme slyšeli, že jedna z těch dohod je dohoda z roku 1972, dohoda o volném obchodu, která v zásadě je omezená na průmyslové zboží, ale jsou tu také jiné dohody, například o silniční a letecké dopravě, do, dohoda o uznávání schody. Je tu také řada nedostatků v tomto vztahu. A to možná souvisí s tím, že řada z těchto dohod eh, sahají do doby před 20 nebo 30 lety. Zemědělské zboží není liberalizováno s výjimkou síra, Dohoda o volném obchodu nepokrývá další oblasti, které jsou součástí moderních dohod, jako jsou práva duševního vlastnictví, odkazy na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Máme protokol pro zpracované zemědělské produkty, který je asymetrický a zatěžující pro firmy v Evropské unii. Není tedy obecná dohoda o službách, pouze omezené poskytování předhraničních služeb na základě voln, volném pohybu osob. Obecně stávající dohody nevytváří rovné podmínky, zejména pokud je o dynamické přebírání našeho AKI, dohody o státní pomoci a také tam není mechanismus pro řešení sporů. Zatím existuje pouze diplomatické řešení sporu na základě společných výborů. Slyšeli jsme od roku 2014 probíhá jednání o institucionálním rámci, který by řešil tyto nedostatky a ty, ty vyvrcholily v uplynulém roce 23. listopadu vyjednavači se dohodnuli na závěrečném znění, které je předkládáno ke konzultacím v Švýcarské federální radě. Tato institucionální dohoda bude vzájemně prospěšná, posílí právní jistotu a vytvoří jednotné podmínky pro občany a ekonomické subjekty na vnitřním trhu. Dojde k dynamickému přebírání AKI ve všech oblastech, které jsou v působnosti této dohody. Institucionální dohoda pokryje řešení sporů skrze ambitráž a předběžným odkazem na rozhodnutí Evropského soudního dvora skrze evropské právo a výsledkem toho bude mít konečně mechanismus k dispozici, abychom řešili spory, které poškozují naše vztahy například eh, rostoucí mezera mezi evropskou a švýcarskou legislativou v některých oblastech. Eh, až když nám zaslala Federální rada tento návrh dohody, která byla vyjednána mezi vyjednavači a po konzultaci zúčastněných subjektů formálně nepotvrdili tyto dohody. A z našeho pohledu je velmi důležité, aby na konci tohoto období vyjasňování a jednání Federální rada konečně rozhodla a předložila ty, tuto institucionální dohodu parlamentu ke schválení. Byli bychom velmi vděční, kdyby Evropský parlament mohl podpořit svým usnesením toto stanovisko. Musím přednést ještě poznámku k vašemu bodu 7, pokud jde o opatření v oblasti ocely. Ocelářství v EU a Švýcarsku jsou provázané, ale je třeba uplatňovat vzájemná opatření v rámci VTO nediskriminačním způsobem. A ten návrh, který jste předložili, si zaslouží možná ještě další jednání. Děkuji vám pro zatím a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. ní stínový zpravodaj na dvě minuty. Kristof Hansen jako první. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat paní Begin za návrh stanoviska. Má skupina a já vítáme skutečnost, že tato dohoda byla nalezena před novým rokem byla vynaložena velká snaha a velká dobrá vůle. Tato dohoda zachovává jednotu jednotného trhu a zvyšuje právní jistotu pro všechny podnikatele i občany. Bez na to, že ratifikace byla odložena, nezapomínejme, že 52% veškerého vývozu ze Švýcarska do Evropské unie a 72% veškerého dovozu je z EU. Návrh stanoviska sám eh, je, předcházel uzavření jednání a od té doby jsme byli schopni zkoumat tento návrh. Nicméně byli jsme překvapeni tím, že, by bylo, že bylo třeba se podívat na stránky švýcarské vlády, abychom ho získali. Na evropských stránkách nic takového nebylo. Soustředím se na aktualizaci současného stanoviska vzhledem k novým informacím, které máme o uzavření těchto jednání a také jsem přesvědčen, že je důležité, aby ta dosažená dohoda eh, z prosince byla konečná a neotvírala se nová jednání. Ta jednání v minulých letech byla dostatečná eh, a těším se na poznámky kolegů a očekávám také od SVČ, jak vidí cestu vpřed pro tuto modernizaci. Děkuji mnohokrát. Skvěle, Nikola Dante za SAD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegyni Begin za toto stanovisko, které je dobrým pracovním základem. Jak bylo připomenuto, příslušná dohoda má zásadní význam, protože bude zahrnovat pět oborových dohod které uspořádají spolupráci mezi Švýcarskou konfederací a EU a umožní to lepší uplatňování ustanování, které se týkají přístupu švýcarských podniků na vnitřní trh Evropské unie. Také je zde řeč o strategických prvcích jedna třetina obchodního objemu a pětina služeb. A Evropská unie v tomto směru má pozitivní bilanci vůči Švýcarsku bylo by třeba integrace, která je, bude daleko sálejší a aby Švýcarsko bylo více v souladu s, s aký společenství. Jde o přístup také na trh zemědělských produktů. Tato ustanovení souvisí s eh, zeměpisným označováním produktů a také připomenu volný pohyb osob. Jde o jedno z témat, které je naprosto aktuální a velmi sporné. Eh, jsou tomu také podřízení, některé dohody do budoucnosti, pokud jde o elektřinu tato dohoda je v jednání v současnosti. Bude to referenční rámcová dohoda, která potenciálně může také přinést inovace v obchodní oblasti, zejména pokud jde o deklaraci o politickém úmyslu, což bylo podepsáno oběma stranami a má závazný charakter, kde vlastně je uveden závazek o obnovení jednání o modernizaci dohod země v oblasti veřejných zakázek, kdy se rozšiřuje působnost eh, ustanovení v oblasti VTO a dohoda o volném obchodu z roku 1972, která nepředpokládala také mechanismus pro řešení sporu. Předložím řadu vlastních pozměňovacích návrhů, které se budou týkat tohoto stanoviska a zdůrazním témata, která podle mého soudu si zaslouží zmínku. Chci poděkovat kolegyni a věřím, že bude možné pokračovat v této účinné spolupráci v budoucnosti. Děkuji. Já děkuji. A za EKR eh, Rosso Stravatý. Pane předsedo, já jsem se seznámil s tím eh, strategickým dokumentem meziinstitucionálním a tady mám dojem, že se zdá, že velká politická mocnost se snaží diktovat eh, podmínky malému partnerovi. My ti řekneme, co je pro tebe dobré a jak to máš dělat. Já eh, se budu snažit to zde kriticky pojednat v podrobněji. Chápu, že se snažíme, um, aby soudní dvůr byl nejvyšší instancí, ale z praxe sám mám zkušenost, že u věcí, na níž Evropě záleží, tak to argumentuje jakoby odzadu, než se dopracuje k tomu, eh, proč. Nejdříve tedy si jakoby vymyslí, eh, které je to dobré řešení. Tak tady mám svoje pochybnosti, zda opravdu je to ten nejlepší nápad. Pak volný pohyb osob a princip subsidiarity. Subsidiarita přece je o tom, že ti, kteří jsou v místě, mají nejlepší možnost posoudit, co je pro ně nejlepší. A to má být přehledné o to jde. A pak tady vidíme, že je tady požadavek, že se musíme řídit unijním právem, kdykoliv bude zasahováno do subsidiarity pak vyplácení těch kohezních pladeb. Ono to kdysi ale přece neexistovalo. To koheze, soudržnost, to je v podstatě rozvojová pomoc pro zemi, která přišla a my říkáme, my vás musíme s vámi, s námi lépe propojit. Ale Švýcaři to teda nevím. To naopak je země bohatá, která by nám mohla pomáhat, kdyby chtěla. A pak ekvivalentnost těch burzovních obchodů a rámcové rámcové eh, ta dohoda, eh, pokud to pozitivně nevyhodnotí. To tady přece se snažíme jakoby je přišroubovat ke stolu a já vás mohu ujistit, pokud se to ve Švýcarsku dostane na referendum, tak to nedostane většinu. A pak se bude hrát tou právě tou kartou. Mocný nutí slabšího k něčemu, co pro něj není dobré, co si myslí, že je pro něj dobré on. A to pak budeme muset ještě jednou projít tu rámcovou dohodu, aby to bylo pro Švýcary eh, přijatelné. Za zelené Klaus Buchner. Děkuji v první řadě pochybnosti, které zde zrovna byly eh, vylíčeny, že my Švýcarům něco diktujeme a to, že některé části švýcarské společnosti to už zamítly, tak eh, mezi jinými odbory, no ano, já to tady nemám za úkol hájit, ale eh, k postupu tak to plavu. Pokud jsem slyšel správně, 7. prosince se už snad něco dohodlo a komise tvrdí, že už se to nedá změnit. Pokud to tedy je pravda, což nevím, tak to si můžeme celou tu dnešní diskusi i tak ušetřit. A jak to vypadá s tím textem? Kdy se nám dostal do rukou test ze strany komise? Já od komise ještě vůbec nic nemám, i když to snad existuje. Něco podobného se mi snad ještě vůbec nepřihodila. Absolutní pohrdání parlamentními postupy a já proto nejsem schopen se postavit kladně k tomu, o čem se tady hovoří na této etapě. Ano, jedná se v skutku o vážný problém v podstatě máme dobré pracovní vztahy s DG Trade, máme dohodu o sdělení informací, přístupu k dokumentům a tak dále. A obecně takto linie komise nevypadá. Bohužel je to tady moje povinnost či výsada vyjednávat a už se to táhne dva roky, jak s radou, tak i s komisí, prosadit i náš standard. Aby DG Trade se přizpůsobilo tomu, jak se k nám chovají jiná ředitelství. A u rady ani právě tady to zatím možné není a jsou tam mnohé výhrady. Možná by nám tady představitel komise mohl přispět nějakými osvětlujícími připomínkami. Děkuji, pane předsedo. Ano, možná vám to může připadat trochu nezvyklé, zvláštní, ale ono to vyjednávání samo bylo trochu zvláštní. Poslední kolo se švýcarským partnerem se odehrálo 23. listopadu. A pak jsme dospěli k závěru, že to vyjednávání dospělo ke konci. A tak to vidíme i my. Pak jsme si eh, žádali, aby to eh, Švýcarská federální rada schválila a na této etapě bylo rozhodnuto, že eh, federální rada tu dohodu nepodpoří v plné šíři, ale že spustí konzultace. To je taková speciální konzultace zainteresovaných stran, parlament, politické strany, sociální partneři, představitele eh, kantonů, výzkumníci a eh, představitele podnikatelů. A to probíhá přibližně tři měsíce a poté k tomu zaujme Federální rada své definitivní stanovisko a my doufáme, že to bude stanovisko podpůrné k tomu, co dva hlavní vyjednavači dospěli. Proto jsme nyní v takovém váku obtížném a to snad vysvětluje, proč se zatím nepodařilo formálně vám tu dohodu předat, to její změní a možná se ještě k tomu můžeme vrátit. Tiziana, eh, chtěla bys se něco říct závěrem? Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům, stínovým zpravodajům My jsme rovněž poukazovali na to, že postup u této složky se nedá vysvětlit. Ano, možná komise i může mít své důvody, proč ještě ten dokument není v oběhu, ale to bychom měli dostat vysvětlení, v čem to spočívá, proč a kdy se dostaneme k tomu dokumentu, tak abychom byli schopni posoudit, pokud tedy Švýcarsko to schválí či ne, co vlastně Švýcarsko schváluje. Ale přece jen tedy tím pádem podávám návrh, aby stanovisko bylo mm, změněno v doporučení. To je z mé strany vše. Ano, děkuji, říká předseda. Lhůta pro pozměňující návrhy je 25. leden, 18 hodin. A obracím se na všechny, aby podávali tyto návrhy v angličtině. Jsme zde pod časovým tlakem mírným, protože vůčím výborem je AFET a tam se bude hlasovat 20. února, tedy naše doporučení musí být schválena předtím s řádným přestihem. Tedy pozměňovací návrhy do 25. ledna v angličtině, pak si to ještě velice rychle musí mezi sebou rozebrat stínoví zpravodajové a pak 4. února se počítá s hlasováním na půdě výboru INTA. Česi eh, by měla vzít naše obavy a výhrady k srdci a snad se o ně podělit u sebe se svými kolegy a snad i změnit přístup. Děkuji všem, tím jsme dospěli k konci bodu číslo 6 a přecházíme k bodům 7 a 8. To je dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unii a Socialistickou republikou Větnamu. Jednak se jedná o provádění zákonů v oblasti lesnictví, eh, vlády zprávy a obchodu. A tady je zpravodajkou paní Hajutala a má slovo na 5-6 minut. Děkuji. Mně bylo řečeno, že máme časový náskok, takže snad eh, můžu hovořit, kolik je třeba ale zestručím vše. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, už eh, jsem informovala u první výměny názoru o této dobrovolné eh, dohodě o partnerství, kde hovoříme o té zkratce FLECT, tak jsem, co by zpravodajka, exploratorním způsobem se vydala do Větnamu a to začátkem ledna a musím říci, že to bylo nesmírně užitečné. A asi užitečné i pro větnamský můj protěšek, pro větnamské úřady, kteří si velice cení tohoto nástroje a i toho, že tento nástroj prosazuje udržitelný rozvoj v konečném důsledku takováto dobrovolná dohoda o partnerství by měla bojovat s deforestací kdekoliv ve světě a i z pohledu postupu. Je to cený model pro vyjednávání o obchodu, protože tam je důležitým partnerem a zainteresovanou stranou občanská společnost. A tady s radostí mohu všem říci, že to vyjednávání vedlo k bezprecedentním stup, mu stupni um, zápojení Větnamců do všeho, kteří jsou odhodláni svou zemi měnit. Tedy, milí kolegové, tento model VPA spolupráce na tomto principu je něčím, co by měla EU právě v těchto zemích, kde se těží dřevo, prosazovat. Tedy tato dohoda VPA je první, která bude podepsána se zemí, která zpracovává dříví. Ty ostatní byly zpracovány spíše se zeměmi, které vyrábějí dřevo. A to je důležité, protože Větnam ji chce uplatnit v celém výrobním procesu. A to je čtvrtý největší zpracovávatel dřeva a tady ten závazek je pevný. Průmysl zpracování dřeva má obrovský potenciál, je to důležitý motor pro obecný sociální hospodářský rozvoj větnamské společnosti a já vidím jako cené, že Větnam mm, je ochotný expandovat v této průmyslové oblasti, ale udržitelným způsobem a my mu musíme podat pomocnou ruku. Tedy provádění VPA bude pro tuto zemi velkou výzvou a bude to dlouhá cesta, než opravdu se Větnam eh, propracuje eh, k licencování v té oblasti FLECT. Eh, v Indonésii to trvalo 10 let, ale když jsem zažila tu angažovanost, Mm, ten entuziasmus, tak nevylučuji, že se to odehraje i ve zrychleném tempu. Ve Větnamu se e, bohužel e, pašuje dřevo, které je vytěženo ilegálně a dokonce i do e, sousední Kambodže tam musíme přijít s ostrým prohlášením, že Větnam nám musí dokázat, že bude brát boj s ilegálním obchodem se dřevem vážně, zejména s Kambodžou. Zároveň se Větnam zavazuje eh, k vysokým standardům v rámci té dohody VTA. Ehm, zavádějí kontroly při dovozu kontrolovanou eh, těžbu a zákaz dovozu ilegálního, eh, ilegálně vytěženého dřeva do Větnamu. Rovněž bude povinná due diligence u všech dovozců a tam bude Větnam první zemí v regionu a čtvrtou zemí ve světě po EU, USA a Austrálii, která takovouto povinnost zavede. A co víc, Větnam slíbil, že připustí organizace občanské společnosti k monitorování, že to takto probíhá. To jsme zdůrazňovali my a tady v té, při této příležitosti zmíním i důležité úsilí naše unijní delegace v Hanoji, která je partnerem a vůdčím partnerem, který se bude snažit pomáhat při provádění. Tedy z pohledu této mise já, co by zpravodajka, ještě doplním návrh zprávy dalšími doporučeními a brzy se s nimi budete moci i seznámit. Bude třeba zajistit, že Větnam zavede jasná kritéria pro uznávání průmyslových schémat a zároveň máme ještě i průmyslová združení. Jedno se jmenuje HAVA a to je združení, které opravdu se tomu všemu upsalo. Je třeba zajistit, že dojde ke koordinaci mezi celostátní úrovní a provincemi, což bude velká výzva při provádění celé VPA a že důsledně, co by EU vše podporujeme v celé šíři. Já se domnívám, že by takovéto typy těch dobrovolných dohod měly být prioritou a i z pohledu lidských zdrojů a i z pohledu lidí, zaměstnanců těch unijních delegací v zemi. Blížím se ke konci, doufám, že jsem vám příli, vás příliš neunavina. Ve Větnamu jsme svědky pozitivního vývoje. Nový zákon o lesnictví vstoupil v platnost na začátku letošního roku. Ten zajišťuje to, že už vstoupil v platnost zákaz ilegálně vytěženého dřeva a já se domnívám, že bychom se měli přesvědčit, že to opravdu bude dodržováno jak ve vztahu ke Kambodži, tak i některými africkými zeměmi. My jsme se sešli i s delegací občanské společnosti v Penh v Kambodži. Měli jsme však dojem, že e, poté, co nastala doba sucha, se znovu ilegální obchod dřevem rozjel, e, přestože je menšího objemu. E, Kambodža má sama E, své dřevo, jakýkoliv obchod s Větnamem je ilegální a nevidím, proč by e, Kambo, Větnam nemohl zavést moratorium na obchodování dřevem s Kambodžou, než bude zaveden takzvaný TILAS, což je zajištění legality jakéhokoliv e, dřeva, které obchodováno bude. Mám skvělé kontakty s ministrem, s, s ministerstvem zemědělství, tam jsem i se zástupcem ministra navštívila provincie na několik dnů a tam jsem měla dojem, že to bude bráno vážně. Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že zde máme pana Zahradila, stáleho zpravodaje pro Větnam a ten laskavě souhlasil, že při dalším zasedání monitorovací skupiny 13. ledna eh, bude i toto téma a unijní velvyslanec Hanoji bude přítomen a i e, investigativní agentura a nevládní organizace budou rovněž se účastnit. Tedy budu se těšit na vaše pozměňující návrhy. Doufám, že dojde k rychlé ratifikaci této dohody. Ano, děkuji mnohokrát a teď stínový zpravodajové a pan Zahradil potom dostane ještě čas navíc protože je zpravodajem obecně za výbor. Takže pan Prust nejprve. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Hautale za kvalitu těch připravených materiálů. Myslím si, že opravdu velmi dobře Eh, vyhodnotila otázku dobrovolných tedy textů, dobrovolných předpisů v oblasti lesnictví a také možnost zamezit nezákonnému obchodu se dřevem. Myslím si, že je to opravdu zajímavý eh, nový princip eh, z hlediska obchodních vztahů, ale také snahy posilovat tedy naše výměné styky a více do nich zapojovat otázku správných postupů, protože jde skutečně tedy o to, aby zde byla spravedlivá obchodní výměna, to je jisté, ale občas potom jsme ochotni podrazit vlastně stoličku i nějaké obchodní dohodě a toto dobrovolné partnerství nám právě umožní v podstatě eh, zanechat eh, jaksi dostatečný prostor pro tu obchodní složku a zároveň tedy tam na základě té dobrovolnosti eh, zavést větší ochranné prvky. Čili já skutečně myslím, že tato iniciativa je velmi konstruktivní, chci vám k ní pogratulovat a ještě jednou tedy gratuluji paní zpravodajce k velmi konstruktivnímu přístupu k této otázce. Ano, děkuji mnohokrát. Pan Šustr. Ano, děkuji mnohokrát. Paní Maria Arena, která je stínovou zpravodajkou, mne poprosila, abych se vyjádřil jejím jménem. Já si myslím, že je to opravdu dobrý základ, tento partnerský systém je velmi vhodný, zejména ve vztahu k, eh, ke zpracování dřeva, protože v podstatě v těchto oblastech, jako je Kambodž, eh, Kambodža, Laos a další tedy země v této oblasti, má skutečně velmi tedy silný tlak nad sebou a je tady i právě otázka těch vztahů s Větnamem a vývozu a dovozu. Čili my si myslíme, že je skutečně důležité, abychom zajistili naprostou transparentnost při provádění a monitorování tohoto postupu. Jde tady o zapojení občanské společnosti a místních komunit. Jde o to, aby zde byly skutečně dostatečně dobré zásady pro prosazování práva a aby se to zapojilo do celkového eh, právního rámce ve Větnamu. Je také velmi důležité si uvědomit, že je důležité bojovat proti nezákonnému obchodování v celém řetězci a že jde tedy samozřejmě o těžbu suroviny, ale také o další zpracování dřeva. A myslím si, že je třeba postihnout ten problém v celém jeho rozměru, protože ve Větnamu nesmíme ztrácet ze zřetele, že tady je celá řada i sousedních zemí, které se zapojují do toho řetězce a že by samozřejmě slabá legislativa mohla to úsilí, které se vyvíjí v celé oblasti, podlomit. Čili je skutečně důležité navázat účinnou spolupráci se všemi, kdo se podílejí tedy na práci v této oblasti. Ano, děkuji mnohokrát. A teď pan Zahradil, který má tedy 6 minut. Vážený pane předsedo, my v podstatě tady máme tři otázky týkající se Větnamu ke zpracování. Ne všechny jsou mezi sebou propojeny, protože v okamžiku, kdy je přijatá FTA, pak to samozřejmě bude eh, liberalizovat obchod i s dřevními produkty a je velmi důležité, abychom tedy tuto otázku řešili ještě předtím, protože se jedná skutečně o velmi relevantní bod. Já bych chtěl zdůraznit tři otázky v diskusi. Za prvé tedy to, jakým způsobem postupuje větnamská vláda. Tady skutečně máme celou řadu velmi pozitivních eh, velmi pozitivního vývoje v po poměrně dlouhém vyjednávání, které začalo už v roce 2010 ve snaze o upevnění tedy legislativy právního rámce a také otázka práv pro využívání eh, lesních produktů a lesní půdy. Čili v podstatě to bylo tedy teď v lednu přijato a eh, Například Větnam nemá tedy již možnost dovážet dřevo, které by bylo vyráběno nezákonně a myslíme si, že to je zcela zásadní věc. Dále je tady eh, otázka toho, jakým způsobem tady také postupuje podnikatelská sféra, Tady v podstatě je celá řada jaksi věcí otevřených, jakým způsobem se budou schopni tedy přizpůsobit eh, té nové situaci. Měli bychom samozřejmě sledovat velmi bedlivě, jakým způsobem tedy bude schopna právě ta průmyslová sféra, podnikatelská sféra vyvinout iniciativu, zapojit se a to samozřejmě také je třeba potom doplnit do usnesení, abychom měli širší obrázek. A třetí bod se týká těm toho nezákonného dovozu. Víme samozřejmě, že dochází k nezákonnému dovozu z Laosu a e, Kambodže, ale i dalších oblastí, také i ze vzdálenějších oblastí například z Afriky, ze zemí, ve kterých je tedy silná korupce, nízká míra zprávy a řízení. Čili skutečně se musíme zaměřovat i na opatření, která by bránila nelegálnímu přísunu dřeva nejenom z těch zemí nejbližších, sousedských, ale také z Afriky do Větnamu. Zastavit tedy tento Eh, pohyb nebude samozřejmě otázkou, která může být vyřešena okamžitě, ale bylo již dosaženo značného pokroku a jsem velmi rád, že paní zpravodajka v podstatě právě dává svůj souhlas tedy s tou dohodou v rámci DV výboru se hlasovalo o mém stanovisku včera a to obsahuje tedy tyto další aspekty. Ano, děkuji mnohokrát. A teď tedy paní Nýs, děkuji mnohokrát. Já budu hovořit za paní Patrici Lalond, která tady nemůže být. Paní Lalond stejně jako předcházející stínový zpravodově chce poděkovat paní zpravodajce za její velmi úplný text který je velmi zřetelný. Jsou tam skutečně e, označeny hlavní výzvy, které musí čelit Větnamská socialistická republika. Je tam samozřejmě otázka tedy té předpisové složky, legislativních nástrojů. Půjde v podstatě o další reformy ve strukturální sféře. Paní Lalonce domnívá, že jednou z priorit je také schopnost větnamských orgánů respektovat cíle týkající se udržitelného rozvoje, tak jak byly stanoveny na půdě OSN a také tedy hlavní zásady stanovené v agendě 2030, pokud jde o závazky Větnamu při provádění dohody. To je skutečně zcela zásadní etapa pro to, aby byla zaručena souhra se základními eh, hodnotami stanovenými na půdě EU a paní Lalonde se také domnívá, že tedy účinné uplatňování těchto závazků je zcela zásadní pro to, aby tato země měla přístup k našemu trhu, čili podstatě půjde o to, abychom na základě tedy smyslu usnesení paní Hautaly, aby se zajistili tedy správné postupy tam, kde už země uzavřely dobrovolné partnerství s EU, byly tedy tyto zásady dále udržovány a je také třeba propagovat tento nástroj v celém regionu s tím, že například Čína, což je také tedy eh, hraniční země s Větnamem, je země, kde se velmi tedy eh, často objevují případy nezákonného obchodu se dřevem a že skutečně zapojit i Čínu do celého tohoto systému by bylo skutečným vítězstvím na celosvětové úrovni. Provádění tedy této dohody podle paní Lanon znamená také konkrétní kroky, eh, do kterých budou zapojeni všichni aktéři, zejména tedy i subdodavatele, kteří působí ve třetích zemích a proto paní Lalon eh, chce tedy podpořit eh, tuto, toto usnesení a chce, abychom tedy k němu vydali souhlas. Děkuji mnohokrát. A teď tedy další účastníci. Já hovořím za paní Lolu Sanchez, která zde nemůže být. My budeme podporovat iniciativy FLECT, ale myslíme si, že ten akční plán FLECT EU spolu s Větnamem musí také prosazovat eh, opatření, která mají vést proti korupci protože zamezení korupce je skutečně velmi tedy prioritní oblast pro nás, protože to tak umožní i větší odpovědnost těchto států a také to umožní větší tedy mm, intenzitu při eh, efektivním provádění těchto jednotlivých eh, akcí a také to umožní lepší pochopení ze strany veřejnosti. Je skutečně třeba, abychom se zabývali eh, i obavám, které mohou být vyjádřeny na úrovni občanské společnosti, čili FLECT. Tam jde skutečně také i o nezá vyslé monitorování, které bude mít velký význam a že půjde i o budování kapacit v oblasti soudnictví, a přijímání e, samofinancování a systému tedy samoudržitelných mechanismů a půjde skutečně o to, aby tam byly také zahrnuty mechanismy týkající se rizika korupce a možných konfliktů zájmů, Čili to je skutečně velmi důležité i z hlediska dodržování lidských práv je skutečně třeba, aby se také posilovaly otázky governance, tedy dobré zprávy a řízení, a je také třeba, aby se v podstatě v rámci FLECT eh, více působilo na zapojování vnitrostátních orgánů. Je skutečně třeba propakovat tedy správnou zprávu a řízení a posilovat transparentnost, protikorupční opatření. To si myslíme, že doposud tedy v těch plánech ještě není dostatečně zahrnuto, protože půjde také o zlepšování koordinace mezi jednotlivými zeměmi, zlepšovat eh, konzistentnost politiky mezi FLECT a dalšími typy politik, ve kterých tedy může být EU zapojena v rámci partnerských vztahů, například praní špinavých peněz a otázka tedy e, také zvýšené politické odpovědnosti při uzavírání dohod. Je také třeba snižovat jaksi možnost e, vzniku střetu zájmů aby skutečně tedy ty otázky byly mezi sebou provázané, aby se dodržovala základní práva a aby byl zajištěn také přístup k justici. A nyní pan Zahradil jako zpravodaj stanoviska. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Bude to velmi stručné. Jako zpravodaj pro výbor DV jsem rád, že vás mohu informovat, že mé stanovisko bylo odhlasováno včera bylo úspěšně jednomyslně schváleno se 17 pozměňovací návrhy celkem, které já jsem téměř všechny podporoval až na dvě výjimky. A proti mému původnímu doporučení jen se týkalo uplanování veřejného zveřejňování a také opatření pro whistleblowery. Takže této otázce bychom se měli při nadcházejících diskusích více věnovat. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo komisi. Pan Hugo Maria Šali, vedoucí oddělení pro globální udržitelnost na 5 až 6 minut, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve Chci zopakovat to, co zde zaznělo. Děkujeme zpravodaji za podporu procesu a také za návštěvu Větnamu, aby zjistila, jaká je realita přímo na místě. A to určitě významně přispělo k tomu sdělení, které jsme vyslali do Větnamu během jednání jsme si plně vědomi, uznáváme všechny výzvy, které zpravodajka a stínový zpravodaje zmínili, zejména opatření na kontrolu dovozu, pokud jde o plnění požadavku dohody VPA a plné zapojení veškerých subjektů do monitoringu plnění. A je to evidentně náš závazek úzce spolupracovat s Větnamem při budoucím období plnění dohody, abychom zajistili, že Větnam bude plnit všechny tyto body. Ale jsme velmi rádi, že vidíme, že návrh usnesení zdůrazňuje řadu těchto klíčových prvků velmi silně, odkazuje na potřebu rozvoje nezbytné legislativy, abychom zajistili implementaci transparentnost a šíření informací. Zejména jsme rádi, že současné změní jde nad rámec otázku dovozu ze sousedních zemí a také uvádí skutečnost, že Afrika je významným zdrojem dřeva pro větnamský průmysl a budeme to velmi bedlivě sledovat i nadále. A také myslím pozitivní, že Větnam nedávno schválil plán realizace VPA, který má právě zajistit licence podle programu FLEG do roku 2021, což zavazuje Větnam eh, dokončit tyto práce do, do konce roku a vlastně zajistí také rozpočtové zdroje pro plnění dobrovolné dohody o partnerství. Také je zde vytvořen plán pro jednotlivé zúčastněné subjekty, což jde správným stěnem a reaguje to některé obavy, které zazněly zde. My opravdu vítáme ambice Větnamu postupovat rychle směrem k licencím podle FLECT. Je to znak, že to beru vážně a naše minulá zkušenost nás vede k tomu, že musíme být opatrní, pokud se to skutečně podaří včas splnit ale celkově jsme spokojeni s pozitivním přístupem, který jsme zaznamenali zde a také ve výboru DEVE, pokud jde o tuto iniciativu a těšíme se na rychlé uzavření těchto jednání. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě bych se k tomu trošku vrátil. V minulosti Flektu jsme vždy kladli otázku, zda to skutečně pokrývá celou produkci a celý proces zpracování, anebo zda je to více soustředěno na vývozní artikly. A samozřejmě pro Větnam vývoz eh, potravin je důležitý. Jaký má komise pocit? Pokrývá to skutečně celou produkci a také zpracování i pro domácí výrobu. A jaký je stav toho možného monitorovacího procesu? Děkuji. Akční plán pro FLECT se evidentně zabýval eh, řízením a legislativou všech lesnických odvětví ve Větnamu, což v zásadě má za cíl pokrýt eh, tedy těžbu dřeva a zpracování dřeva. A vzhledem k tomu, že obchodní dohody VPA jsou v zásadě obchodními dohodami, tak eh, tam je otázka, zda veškeré odvětví těžby a zpracování dřeva bude podrobeno těmto požadavkům. Obecně to partnerské země, které spojili za, tedy uzavření VPA s podstatnými reformami v oblasti eh, těžby dřeva, jsou ty, které docílí větší výsledku. A vždy to bude odrazem schopnosti zprávy a řízení v těchto zemích. Zdá globální reforma je možná, anebo zdá také je tu politická vůle v tomto směru. Když se podíváme zpátky do historických eh, příkladů, dobrovolná dohoda s Indonésií byla konkrétním příkladem, kdy proces vyjednávání byl předcházen a doprovázen a uzavřen společně s globální reformou veškerých pravidel upravujících eh, těžby dřeva a lesnictví. A samozřejmě tam budou vždy odlišná pravidla pro interní obchod, ale to je věc, které se nevyhneme, ale rozsah produktů u těch dohod VPA je vždy předmětem jednání mezi příslušnými partnery. Avšak vždy jsme zaznamenávali že vyjednávání akčních plánů FLECT a dobrovolných dohod o partnerství vedly v některých případech k zahájení a v jiných případech k posílení dialogu mezi zúčastněnými subjekty, mezi občanskou společností a příslušným průmyslovým odvětvím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Heidi. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem stínovým. Myslím, že máme společný cíl, máme společnou vizi a všichni sdílíme názor, že tato dohoda VP by měla být rychle ratifikována a jak řekl pan Zahradil, náš stálý zpravodaj pro Větnam, měla by skutečně začít fungovat před ratifikací dohody volném obchodu EU Větnam. Chci uvést, že jedna z důležitých věcí, v dohodě o volném obchodu je kapitola 13 o udržitelném rozvoji. A je tam explicitní odkaz minimálně na dva nástroje, které jsou právně závazné. VPA FLECT a IUU a nelegální neregistrovaný a nedeklarovaný rybolov, kde má Větnam červenou kartu od komise a musí se zlepšit. Vidím tu určitou možnost eh, prosazovat eh, závazné kapitoly o obchodu v dohodách o volném, tedy kapitoly o udržitelném rozvoji do dohod o volném obchodu. Děkuji panu Prustovi, že na to poukázal. Dohoda o volném obchodu Volný obchod není cíl sám o sobě a musí být navázán na další cíle. A udržitelný rozvoj je něčím, co bychom měli všichni uznávat jako takový důvod. Pan Schuster zmínil regionální kontext. A opravdu myslím, že by bylo vysoce pozitivní, kdyby více států ASEANu se posunulo směrem k tomuto procesu dobrovolných dohod o partnerství. A bylo mi řečeno, že pouze Malajzie, kromě Indonésie a Větnamu, připra- jsou připraveny splnit předpoklady pro něco takového. A včera jsem měla možnost se setkat s malajským ministrem zahraničí, jakož to místo předkyně pro protokolární vztahy s azijskými zeměmi. A já jsem zúraznila v tomto rozhovoru, že Malajzie je plně připravena eh, uzavřít VPA, kdy eh, je problém týkající se Saravaku, který neprovedl nezbytné změny a Malajzie má silnou míru decentralizace moci uvnitř státu. Takže můžeme doufat, že Malajzie se zapojí do toho procesu VPA. Pokud jde o vaši otázku, pane předsedo, pokud jde o globální dopad na domácí zpracování a těžbu dřeva, Velmi ráda jsem zaznamenala, že po mé návštěvě do Větnamu v roce 2013, když jsem byla ministrní pro mezinárodní rozvoj, tak potom jsem zjistila, že Finsko podpořilo takový eh, lesnický inventář Větnamu, který nyní přináší ovoce. A ve skutečnosti eh, mají otevřenou databázi na základě eh, finského projektu FOMIS, kdy Ministerstvo pro zemědělství a rozvoj venkova chce vlastně to otevřít různým eh, subjektům a to je základ pro odpovědný a udržitelný přístup k eh, řízení zdrojů vlastnictví. Pokud máte přístup k takové databázi, tak eh, je možné zjistit, kde lesy mizí a kde by lesy měly existovat. A já jsem si vědomá skutečnost, že společný, společné výzkumné středisko EU má satelitní snímky, které jsou velmi užitečné v tomto regionu a které ukazují náhlé změny v pokrytí lesem. A to může souviset s nelegální těžbou dřeva. Takže existují tyto inovativní nástroje abychom řešili otázku pokrytí území lesem. A, a také jde, jde o absorpci CO2 z atmosféry. Tedy lesy jsou velmi důležité a proces eh, dobrovolných eh, dohod o partnerství je v tomto směru skvělým nástrojem a musíme o něj pečovat. Opravdu, děkuji mnohokrát. Takže lhuta pro Pozměňovací návrh 24. února v 17.00. Zajímavá doba odpoledne, tedy 17.00. A schválení se, schválit se bude v 18. nebo 19. února při našem zasedání. Děkuji mnohokrát. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, což je bod 9. Naplňování nařízení GSP, Všeobecný systém celních preferencí, první výměna názoru s naším zpravodajem Kristofem Fjenerem a kolegové předložili 127 pozměňovacích návrhů. A nyní je povinností Kristofa, aby nás seznámil s pozměňovacími návrhy. Děkuji mnohokrát. Za prvé chci poděkovat za pozměňovací návrhy k mému překvapení byly všechny identické. N- nevím, které temné síly zde v zákulisí působí, jak je to možné, ale je tomu tak. Řada z nich eh, vlastně poskytují impulzy pro pokračování tohoto systému. Někdy jsme se zabývali proveditelností těch dobrých nápadů. Jeden z dobrých nápadů, který se mi líbil, kterého si vážím, je, že doplňujeme eh, pařížskou dohodu k umluvám GSP, ale když hovoříme o proveditelnosti, jsou tu některé věci, například eh, formální mechanismus stížností pro občanskou společnost, To musí být mm, zváženo. Když si to čtu, tak někdy mám pocit, že lidé, kteří to předkládají, chtějí, aby zde byly nahrazeny orgány eh, Mezinárodní práce, OSN a, a komise vlastně v tomto směru není soudem. Pokud jde o domácí poradenské eh, sbory, uh, skupiny. To je dobrý nápad, musíme zjistit, jak by to fungovalo v praxi. Máme se spolehat na vlády příjem, těch příjemců, jako je Kambodža, kdy by, ty, kdyby se zavazovali, že vlastně budou působit pouze cestou dohodovaném obchodu. Musíme také umožnit komisi a aby vedli upřímný rozhovor s těmi zeměmi. A pokud bude takový upřímný rozhovor probíhat, tak je tu potřeba, aby existoval určitý prostor, aby bylo možné některé věci sdělit a dosáhnout opravdu plodného dělku. Pokud jde o zpracování, myslím, že potřebujeme správnou formulaci, protože je pravdou, že ten, to, zpracování pro export eh, je důležité a mělo by být eh, předmětem úplně stejných podmínek jako, jako další eh, obory v, jednotlivé, v jednotlivých zemích. Taky myslím, že bychom měli zjistit abychom měli zdroje pro efektivní monitoring, protože pravda je, že některé, některé země, které jsou příjemci, vyvážejí pouze okrajově. A musíme uznat, že tlak EU na tyto země by byl ve skutečnosti velmi omezený. A jsou to velmi dobré připomínky. Do, zmínil jsem pařížskou dohodu. Myslím, že na tom bychom měli ještě pracovat, ale některé věci jsou předmětem úplně odlišných postojů. Vidím GSP jako vše, kromě zbraní, jako nástroj ke snižování chudoby, kde Spojené státy vlastně to považují zejména jako nástroj pro ekonomický zájem. A to pro mě znamená, že země získají preference, proto, protože jsou chudé. A GSP Plus by mělo být zvláštním motivem pro to, aby tam působily další umluvy. Proto nesouhlasím s tím eh, přístupem k preferencím a nemyslím si, že by obecný systém GSP by měl být zrušen, jak někteří navrhují. Myslím, že to by mělo negativní dopad na ten globální celkový cíl. A ten cíl je zmírnění chudoby. Ale z tohoto pohledu myslím, že máme možnost eh, nalézt opravdový kompromis u celé řady oblastí, kde jsou pozměňovací návrhy a těším se na práci, pokud jde o kompromisy a také na to, co bylo předloženo ve výboru DV a DRO. Děkuji mnohokrát. No. Já děkuji vám. Nyní stínový zpravodajové za socialisté a demokraty Alicia Moska. Ano, děkuji. Já rovněž začnu poděkováním zpravodaji za odvedenou práci. Pracoval svižně, sice tam určité průtahy byly, ale přesto jsme spokojeni. Naše usnesení by mělo představovat to, co je nejdůležitější a co funguje nejlépe. Aby v rámci těch programů bychom mohli pokračovat v dobrých vztazích s třetími zeměmi a zároveň ovlivňovat, co se v nich děje. Proto záleží na eh, zpracování toho tématu. A nyní už konkrétně k tomu, co zmínil zpravodaj. I z našeho pohledu jsou to závažné záležitosti. A proto je prospěšné, pokud se může spolupracovat v celé šíři oblasti. Důležité je vzít v potaz právě vstupy občanské společnosti a i transparentní přístup. Proč jsme eh, podali ty pozměňovací návrhy, které tam vidíte? Hlavní motiv eh, spočívá v tom, že u určitých záležitostí bychom přece jen se měli snažit více Ono například by bylo dobré explicitně ocitovat to, kde něco už máme a kde ty země mají problémy s dodržováním ochrany lidských práv. K tomu se musíme vyjádřit. Ten nástroj GSP je přece podpůrným nástrojem a to je oboustraná věc. To vyžaduje určité angažmá i ze strany předmětné země. Je třeba, aby když se upozorní na určité jevy, například porušování lidských práv, tak ta země musí svým dílem přispět a my jí v tom musíme pomáhat. My se domníváme, že by to bylo možné. A není to utopie, že bychom dokázali právě tím systémem celních preferencí dosahovali krůček po krůčku zlepšení situace v těch eh, partnerských zemích. Ale zároveň to vše musí podléhat určité kontrole, tak abychom nepodlamovali věrohodnost. Vše to ale musí mít pevné základy a součástí toho je i informovat partnery, na kterých hodnotách záleží nám a jak si představujeme konkrétní spolupráci. Obchodní infrastruktura nemůže být udržená, pokud neomezíme například dumping, ať už v oblasti životního prostředí, sociálních vztahů, um, nebo lidských práv, protože tím podminováváme to, co se snažíme v obchodní oblasti těmto zemím nabídnout. To tedy zde musí jasně zaznít. Ať už se jedná o celý systém GSP nebo i logika mezinárodního obchodu, to může fungovat pouze za určitých podmínek. Pan Karim tady není, říká předseda, a paní Rýs za ALDE. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Ano, je na mě řada? Výborně. Spravodaj zmínil temné síly, které se skrývají za podměcími návrhy, které jsou totožné. No, určité pozměňovací návrhy, to jsou ty jasné, světlé síly. Moje eh, komentář není já bych chtěla poděkovat za tuto zprávu z vlastního podnětu, která skutečně je velmi zřetelná, jasná, přináší konkrétní návrhy. Ten návrh usnesení je zcela zásadní, protože v podstatě ukazuje, jakým způsobem by se mohlo uplatňovat nařízení ve vztahu k všeobecným preferencím právě ve vztahu k tomu, jakým průmyslovým, eh, jakým způsobem průmyslově vyspělé země dávají tedy možnost těm zemím třetím, aby se zapojili do tohoto systému. Pokud je o pozměňovací návrhy, které předložila paní Lalonde, mají skutečně zajistit to, že obchodní praktiky pod tímto systémem GSP budou skutečně umožňovat i pozitivní a vyrovnané výsledky z hlediska obchodního, čili paní Lalonde předložila sedm eh, Eh, pozměňovacích návrhů v několika tedy takových základních směrech. Za prvé jde o cíle týkající se udržitelného rozvoje, těm je třeba věnovat velkou pozornost, je třeba uvědomit si, že země, které mají možnost využívat GSP+, plus mají plnit 27 základních textů a je velmi důležité k tomu přidat i pařížskou dohodu. Za druhé, pokud jde o sledování plnění závazků také znamená e, připojení, a to tedy také zmiňovala e, stínová zpravodajka za socialistickou skupinu je tedy skutečně otázka velmi angažovaného přístupu ve vztahu ke spravedlnosti a dostupu, eh, dostupnosti justičních pravidel. A teď pokud jde o otázku stahování preferencí v obchodní oblasti, je třeba zaujmout opravdu velmi zacílené stanovisko, aby se to netýkalo pouze některých oblastí, ale aby se to skutečně týkalo určitých velmi přesně vymezených subjektů. V průběhu tedy šetření, které provádí e, výbor, je také třeba, aby skutečně byla nastavena vysoká míra transparentnosti pro jednotlivé účastníky. Za čtvrté, zapojení služeb také do budoucího GSP připadá paní Lalund možná až příliš ambiciozní a možná i kontraproduktivní ve vztahu k diversifikaci e, těch vývozních a dovozních pravidel má má pocit, že je to možná tedy ne zcela jednoznačné a že by skutečně zde mělo být především zohledněno dosahování ekonomických e, účinků v dlouhodobém měřítku a také má pocit, že tam není tedy jeden velmi důležitý sektor, jedno velmi důležité odvětví, a proto navrhuje, aby se znovu v podstatě upravil bod 12, aby byl zřetelnější a konzistentnější v této oblasti. Děkuji vám. Merci beaucoup. Mr. I já děkuji, pane Zahraděle jménem EKR. Ano, já zde prezentuji eh, názor kolegy Karima bohužel zde nemůže být, já to přečtu. Rád bych poděkoval zpravodaji za tento návrh zprávy. Ehm, jsem ochoten podpořit některé pozměňující návrhy. Zdá se, že se jedná o rozumné návrhy, jak je možné zlepšit mechanismus GSP a GSP+. Mám však problém s následujícími pozměňující návrhy. 81, který volá po výjimutí um, ehm, EP ZEC, které byly vytvořeny přesně pro eh, vývoz a musí samozřejmě být zahrnuty a e, musí tam platit i mezinárodní e, pravidla, například e, na pracovním trhu. Pak 92 a 93, které volají po progresivních tarifech, celních sazbách, které budou postupně snižovány a to je spíše opačná logika. Měli bychom postupovat na principu kondicionality a nikoli phasing outu těch cených sazeb. E, pak e, pro postup přijímání stížností e, pro země, které jsou beneficienty. Tady bych si rád kolega vyslechl názor komise, do jaké míry je to proveditelné. A v neposlední řadě odstavce či pozměňovací návrhy 122 a 124, které volají po povinných eh, těch systémech řádné péče. Tam zpravodaj se domnívá, že to není účinné, právě naopak spíše bychom měli volat po soukromých obchodních iniciativách, eh, aby si to firmy řešily sami v zájmu eh, udržení své reputace. Tedy problém není právní vakuum, spíše prosazování a kontrola. To tedy ze strany pana Karima, našeho stínového zpravodaje. Předseda, děkuji a za kůle. paní Miner. Děkuji, pane předsedo. I já budu hovořit jménem kolegyně Sanchez. V této zprávě k implementaci GSP se musíme soustředit na to, co jsou hlavní cíle tohoto nařízení. Snižování chudoby, tím principem nesmíme narušit tu rovnováhu. Spíše zlepšit to nařízení, aby výstupy byly kvalitnější. Nařízení, které se bude soustředit na diversifikaci produktu, udržitelnost, um, rozmanitost a scorekarty, které budou přístupny občanské společnosti a odborům a účinnější uplatňování sankcí i možnost vynětí určitých odvětví. Včera výbor DV téměř jednohlasně schválilo přispění pozměcí návrhy k, tomu, k této zprávě i své stanovisko a já jsem ráda, že určitě pozměcí návrhy zde se ubírají stejným směrem. Budu ráda dále spolupracovat se spravodajem, se stínovými spravodaji, které e, umístuje a vidí GSP v širším kontextu výzev, například zabírání půdy, půdy, eh, snižování úrovně životního prostředí a dumping sociálních práv. Mm, implementace eh, musí spolehat i na úlohu Evropské unie v boji za eh, vymícení chudoby. Povinnost due diligence pro unijní firmy by měla být zavedena tak, aby ty firmy, které mají vysoké standardy, nebyly v neférové soutěži s těmi, které je nemají. Děkuji a za ENF paní Žame. Merci. Euh, ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom několik úvah o tom systému, o kterém teď diskutujeme a který někteří z vás hájí. Ale já bych si chtěla položit otázku, proč jsme zde dnes vlastně v situaci, kdy litujeme určité situace je jistě pravda, že preference mají samozřejmě i Eh, velmi záludné účinky, protože v podstatě eh, otázka specializace znamená také eh, to, že v podstatě zde komise prosazuje určité dogma, kdy v podstatě jde o úspory na, za každou cenu a nikoli tedy o možnosti dalšího rozvoje činnosti, protože skutečně to vede ke spekulacím a já si myslím, že by bylo možná lepší, abychom hovořili spíše o možnosti, jak tedy v podstatě vázat eh, rozvoj a eh, situaci tedy v průmyslové sféře nějakým jiným způsobem a chtěla bych říci, že když tady slyším například hovořit o zárukách pro tyto země, my v podstatě tyto země tlačíme do určité spirály, která skutečně pro ně není prospěšná. Ano, děkuji mnohokrát a paní Darek. Já bych chtěla říci, že skutečně mohu podpořit to, co tady zaznělo od naší stínové zpravodajky, protože v podstatě Evropský parlament tady už přijal celou řadu textů ve vztahu ke GSP a myslím si, že je skutečně tady celá řada velmi užitečných věcí, které fungují a že GSP Plus je nástroj, který skutečně umožňuje rozvoj a brání šíření chudoby ale je tady samozřejmě teď otázka ratifikací v rámci mezinárodních dohod, pokud jde o práva, která vycházejí z mezinárodních úmluv. Čili jeden z důležitých bodů je skutečně třeba jaksi věci velmi jasně definovat, kdy tedy dochází skutečně k porušování těch základních závazků vycházejících z mezinárodního práva. Je třeba jaksi vědět, jakým způsobem se k tomu staví komise. Ta by měla skutečně mít přehled o tom porušování porušování práva a je třeba také, aby zde byla nastavena transparentní hladina pro jednotlivé nevládní organizace, aby právě bylo zřetelné, jakým způsobem komise vystupuje ve vztahu k těmto příjemcům GSP+, pak je tady otázka tady obchodní politiky. Obecně máme tady určité v podstatě kapitoly týkající se odpovědnosti a myslím si, že je vhodné, aby ta naše jednostranná obchodní politika také tyto věci odrážela na základě GSP plus abychom skutečně jaksi posilovali i tu otázku lidských práv v rámci podnikatelských aktivit, protože tady máme celou řadu právě závazků, které vyplývají z mezinárodních dohod a kde jsou obsaženy eh, otázky lidských práv. A pak je tady otázka závazného mechanismu pro tedy hájení jaksi práv v rámci občanské společnosti a tady si myslím, že podle praxe, tak jak ji vidíme v terénu, je třeba skutečně také monitorovat v podstatě situaci v těch zemích, které mohou využívat GSP+. A myslím si, že tedy skutečně na základě i třeba vztahu s parlamenty je skutečně třeba mm, dbát na to, aby se neporušovaly tedy ty dohody a závazky a je třeba zde mít jasný mechanismus, kterým by se mohly v podstatě ty stížnosti a jaksi námitky ve vztahu k těmto eh, právům opravdu objevit v tom celkovém systému. A myslím si, že to je proveditelné a že by to skutečně vytvořilo systém, ve kterém lidská práva a obhajici lidských práv by skutečně mohli formálně tedy se zapojit do toho procesu, podávat tedy své případné stížnosti a vytvářet tak širší a konzistentnější eh, systém také z hlediska vyhodnocování eh, a aby tedy v podstatě ty přehledy byly zcela jaksi k dispozici veřejnosti, protože je třeba uznávat, že v mnoha zemích eh, se v podstatě velmi často od GSP Plus přešlo skutečně k dohodám o volném obchodu, zejména ve Střední Americe, kde máme v podstatě velmi tedy závažné případy porušování lidských práv. A myslím si, že skutečně například v Guatemale eh, tam otázka pracovních podmínek jaksi eh, není jaksi dodržována a máme tam i případy vražd eh, například odborových eh, zástupců v podnicích, čili skutečně je třeba, aby pro parlament bylo podstatné, abychom si uvědomili, jak vypadá situace v rámci GSP+, abychom měli dobrý monitorovací systém a i jasný systém postihů a aby potom u zemí, které potom přejdou totiž do FTA, nedocházelo k tomu, že v podstatě jsou to země, které neplní ty závazky z hlediska dodržování základních práv. Čili si myslím, že je to skutečně velmi důležitá priorita a že i tedy tento výbor by měl skutečně dbát na to, aby se dodržovaly i tyto otázky, i otázky udržitelného rozvoje. Ano, děkuji mnohokrát. Já tady v podstatě bych se chtěl zmínit o jednom pozměňovacím návrhu eh, 136. Byl to návrh, který jsme přijali v textu, eh, pokud jde o hodnotový řetězec. Otázka v podstatě tedy eh, toho GSP plus a spravedlivého obchodu, fair trade. Čili v podstatě Jde o to, do jaké míry je to tedy dodržováno a že oběti eh, těch preferencí jsou potom skutečně lidé, kteří jaksi působí přímo v těch jednotlivých složkách, přímo v terénu. Čili skutečně je třeba, aby se z tohoto nemohlo jaksi vytěžit další zisk v rámci toho systému preferencí pokud nejsou dodrženy jaksi správné podmínky. Čili bych se chtěl zeptat, jak tedy naložit s tímto pozměňovacím návrhem. Před několika měsíci jsme o tom jednali. A teď komise paní Bolkuk za komisi. Dobré dopoledne, děkuji vám za připomínky. My vítáme ten návrh zprávy týkající se provádění nařízení o GSP. My jsme sledovali jednání, včetně těch, která proběhla na půdě AFETu a DV. Tato zpráva podle nás skutečně je velmi ceným podnětem k úvahám, které jsme už zahájili, pokud jde o budoucí nařízení GSP, které se uplatní od ledna roku 2024. V podstatě základním kamenem byla tedy zpráva o hodnocení v polovině období, která vyšla v říjnu loňského roku a v té zprávě se zejména, jak si zabýváme třemi faktory GSP a jsem velmi ráda, že tyto prvky byly zohledněny i v této diskusi. Je to otázka snižování chudoby a hospodářský rozvoj. Dále je to udržitelný rozvoj, eh, podpora správné zprávy a řízení. A třetí otázka je tedy lepší ochrana zájmu EU. Čili v podstatě jsme se zabývali všemi třemi těmito složkami a dospěli jsme k závěru, že doposud GSP eh, v podstatě splňuje tyto cíle, a to zejména tedy otázku předvídatelnosti, kterou dnes nabízí právě hospodářským subjektům eh, a to je tedy záruka jeho účinnosti. Čili v podstatě tady máme určitá tedy pravidla stanovená s dostatečným výhledem. Teď pokud je hospodářský dopad, GSP skutečně poskytl velký tedy ehm, prospěch těm nejchudším zemím. Například ten princip vše kromě zbraní v mnoha zemích měl velmi dobrý účinek a také jsme v podstatě viděli nárůst e, e, exportu o 60 a potom tady máme v podstatě eh, i tedy zvýšení počtu příjemců asi o 40 a pak je tady otázka v podstatě toho, že podíl GSP eh, v rámci dovozu se snižoval na 4, o 4,2 ale v každém případě GSP tedy mohou vyvážet do EU Eh, v určitém tedy zlepšeném rozsahu. Další otázky, na které jsme se dívali, byly tedy eh, ty údaje, které se týkaly využívání, otázka diversifikace vývozu, což je také v podstatě důležitý eh, moment, který se objevuje právě v té oblasti toho, jakým způsobem vlastně můžeme napomoci tomu, aby tyto státy mohly vyvážet širší tedy spektrum výrobků, nejenom tedy základní potraviny a třeba textilní produkty, ale aby tedy zde byla ta meziodvětvová škála mnohem širší. A pak jsou tady ještě další výzvy, eh, které se v podstatě týkají například celních překážek a dále. Pak je tady otázka další, kterou jsme se zabývali v naší analýze, a to byl udržitelný rozvoj a zda tedy GSP skutečně zde má nějakou úlohu usnadňující, pokud jde tedy i otázku základních lidských práv a pracovních práv a tady jsme viděli, že v podstatě na základě toho monitorovacího řízení jsme zpracovali veřejnou zprávu, která je tedy uveřejňována každé tři roky a která vlastně vytváří určitý další tlak na tyto země, aby skutečně jaksi brali velmi vážně dodržování pravidel stanovených v mezinárodních dohodách a umluvách. Čili to má skutečně pozitivní dopad. Ovšem nezávisí to pouze na preferencích v oblasti obchodu, ale také na tom, zda ty země skutečně mají správnou politiku aby v podstatě tyto další zdroje byly schopny nějakým způsobem přerozdělit a uplatnit v rámci jiných politik. A tady jsme viděli a mohli jsme doložit že zde existují určitá fora, eh, kde skutečně jak si máme informace o porušování práv v těchto zemích a zabývali jsme se tím. A další prvek, který jsem zde zmiňovala, což je tedy dopad na průmysl v EU, to je spojeno zejména tedy s tím mechanismem ochranným, tyto preference mohou případně zvýšit i tedy ten tlak na konkurenceschopnost v rámci průmyslu EU a v některých případech můžeme použít ten mechanismus ochrany v rámci GSP. Například se v podstatě teď zabývají někteří kolegové situací dovozu z Kambodže a z Barmy Myanmaru a pak jsou tady další mechanismy, například určité odstupňování v určitých oborech, aby se v podstatě nějakým způsobem tedy pracovalo s tou eh, hospodářskou soutěží. Čili v podstatě ta studie ukázala, že GSP funguje, ale zároveň tady z toho vyplynuly i určité eh, body doporučení, zvýšit transparentnost, zvyšovat odpovědnost i vůči občanské společnosti. Také vyvineme další úsilí k tomu, aby občanská společnost byla konzultována, aby probíhaly tedy monitorovací návštěvy, abychom v podstatě tedy mohli jaksi do té zprávy vkládat eh, informace, které budou pocházet i z tohoto zdroje a také těsnější tedy partnerství s tou příslušnou zemí, jak v podstatě zvyšovat povědomí i ve vztahu ke skupinám občanské společnosti a podnikatelské sféry. Čili to jsou v podstatě dvě oblasti, ve kterých se budeme tou situací zabývat do větších podrobností a bude pak zpracována nová studie, kde bude obsažena i studie eh, posouzení dopadů protože tato studie v podstatě se zabývala pouze posledními třemi roky implementace, čili ta nová studie, která zahrne pětileté období, bude mít větší odstup. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji. Dvě takové myšlenky mě napadají, takové úvahy. No já se domnívám, že na samém začátku bychom si nejdříve měli říci, jak se chceme shodnout na té fundamentální, na té základní struktuře. Protože jinak se jako z pohledu toho celkového cíle dokážeme shodnout. Ale jsme přesvědčeni, že ty chudé země, ty rozvíjející se země ve světě by se měli dočkat určité míry dodatečné pomoci ze strany EU. Přesně e, i přesto, že nejsou první liga, že mají vlastní problémy, ale ono je špatné žít e, pod útlakem a ještě horší je žít pod útlakem a být chudý. Tedy jestli chceme něco dělat, tak je dobře, že se snažíme s chudobou bojovat, ale vůči některým zemím nemáme tu páku. A tam je otázka toho cukru a byče a GSP+, plus, to je ten cukr, kde jsme schopni pomoci mm, aby se lidé dostali z chudoby a zároveň v těch zemích zlepšovat například podmínky v oblasti životního prostředí a občanských práv. A pak máme něco, co se jmenuje vše kromě zbraní a to je pro ty skutečně velice chudé tak my vám dáme, říkáme těmto zemím, volný přístup k evropským trhům. A pokud si to takto dokážeme systematicky rozstřídit, tak si myslím, že se dopracujeme k těm správným pozměňovacím návrhům. Pokud ne, tak budeme muset se tomu věnovat opravdu dlouhodobě, abychom si na ty otázky zodpověděli, jak se chceme propracovat k uspokojivému systému. A pak je další um, jakoby skupina otázek, jakou úlohu by tam mělo sehrávat DG Trade a pak případné jiné, um, jiná ředitelství naší komisi. Hlavně nechceme podminovávat úlohu jiných multilaterálních institucí, například Mezinárodní organizace práce a tak dále. Chceme tyto země posílit jinými způsoby a chceme, aby ten monitoring probíhal důsledně. Zaměřit se pak na ně z pohledu monitoringu. Ono totiž bez ohledu na to, co nás inspiruje z pohledu takového idealismu, narazíme na riziko, když se budeme snažit být lepší než někdo jiný, kdo těm zemím pomáhá, tak to nakonec nedopadne dobře. Spíše tedy bychom neměli podminovávat ostatní, ale naopak něco přidat k tomu, co už se dobrého děje. Ano, děkuji. Držím palce při vyjednávání se stínovým zpravodají a hlasovat se bude 19. února. Nyní jednominutová přestávka, než nastane zasedání koordinátorů. Jak vám je známo, je to jednohodinová schůze návazná.